möchte alle recht Rád bych vás všechny velice srdečně přivítal. Dovolte, abych oznámil změny v pořadu jednání, na kterém se eh, Eh, jsme se dohodli, poté co předseda místo předseda ještě nedorazili, bylo by přesto dobré, kdybychom začali jednat a prosím o pochopení, že v pořadu jednání došlo k některým změnám. První změnou je bod 12 a eh, to je stanoviska pana Bytykofera. Dnes budeme projednávat tento bod jako bod 3a, de facto tímto projednáváním začneme, potom bod 5 a to je stanovisko pana Langena diskuze o pozměňovacích návrzích. Tento bod budeme projednávat dnes jako bod 3b. A paní komisařka Nelly Cruz se dostaví trochu později. E, setkání s ní se přesouvá na 16. hodinou a bude se projednávat po dobu 5 a 6. 6 zpráva Sosy Wagnera. Také budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a tento bod potom budeme projednávat jako poslední bod 31. května a potom bod 13, což je zpráva eh, Kavala a to je eh, výměna e, názorů a tento bod budeme projednávat jako 11 a po hlasování. Schůzka koordinátorů se dnes konat nebude. Schůze koordinátorů se bude konat v úterý ráno 1.6. hned po hlasování a po projednávání právě Cavallo e, a bod 14. Pan předseda Busek nás také seznámí s průběhem jeho oficiální návštěvy Číny. Pokud se nikdo nehlásí o slovo, nechce vystoupit ke změnám a pořadu jednání, eh, Vycházím z toho, že jsme schválili tento pořad jednání a přejdu k našemu bodu 3 a to je e, schválení zápisu z předchozí schůze, tedy e, ze 17. a 18. března 2010. Pokud nejsou žádné požadavky na změny tohoto zápisu, můžeme automaticky přejít k bodu 4 a bodem 4 našeho pořadu jednání teď bude zpráva pana Bütikofera, který je přítomen. Navrhuji, aby pan Bütikofer nás hned uvedl do tématiky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Evropský systém normalizace je velice důležitý pro vnitřní trh, protože se to týká jak ekonomických, tak i sociálních a ekologicko-politických výhod které z toho vyplývají a Evropa může svou pozici, jakožto pozici regionů, eh, která má eh, mnoho zkušeností eh, při zacházení se zelenými technologiemi, může posílit svou pozici, když budeme využívat jednotné standardy, které podpoří cíle naší politiky a zase naopak když budeme eh, v oblasti normalizace eh, zohledňovat realitu a eh, ty velké požadavky, které před námi stojí jako energetická bezpečnost, změny klimatu a tak dále. Aby se tyto aspekty uplatnily při normalizaci, je důležité, abychom zohlednili širokou paletu různých zájmů a aby normalizace probíhala opravdu e, ve standardizovaném rámci. E, tolik několik výchozích, obecně platných úvah a na jejich základě navrhuji, bychom ve stanovisku ke zprávě výboru IMCO prosadili několik bodů. Za prvé navrhuji, aby zásady VTO, tedy transparentnosti, otevřenosti, nestranickosti, konsensu, účinnosti, relevantnosti a konzistentnosti byly zapracovány do právního rámce Evropské unie týkajícího se standardizace nebo normalizace. A za druhé by podle mého názoru bylo opravdu důležité, aby různé organizace, které zastávají zájmy obecné prosperity byly eh, více zohledněny v souvislosti s normalizací a tím myslím například takové organizace jako Normapme, je to organizace pro malé a středně velké podniky nebo organizace ECOS, která se zabývá perspektivou eh, norem pro životní prostředí nebo podobné organizace, které se touto tematikou zabývají z hlediska spotřebitelů nebo eh, bezpečnosti práce nebo zase z pohledu odborů. Vezmeme-li v potaz, jaké prostředky má k dispozici komise, aby podpořila evropské normalizační organizace při vypracovávání standardů, které které komise požaduje potom, by bylo podle mého názoru dobré zohlednit, že by se část těchto prostředků měla vynaložit specificky na podporu eh, činnosti eh, těchto organizací, které eh, v procesu standard potom zohlední ty obecně užitečné standardy pokud to tedy spadá do jejich kompetence. A kromě toho, e, z hlediska jejich role a významu, by bylo možné posílit proces standardizace tím, že při formálním rozhodování o takzvaných evropských standardech e, bychom jim dali hlas, to by eh, nijak nenarušilo poměr hlasů, protože normalizační organizace z velkých eh, zemí mají podstatně více hlasů, například ta Francie má v takovémto procesu 10 hlasů, ale eh, vedlo by to k tomu, že čtyři nebo pět hlasů v tomto procesu by bylo uplatňováno v zájmu těchto principů obecného blaha. Bylo by to tedy pro ty nejrůznější zainteresované strany. A potom eh, musíme zajistit vstřícnost vůči těmto standardům Eh, mnohé postupy jsou však nesmírně komplikované a eh, náklady také nejsou zrovna nepodstatné, zejména pro malé a střední podniky. Proto se domnívám, že národní eh, normalizační organizace by zejména pro ty malé a střední podniky měly nabízet celé svazky eh, norem standardů za sníženou cenu. Mělo by to vést ke zjednodušení tím, že počet eh, odkazů na jiné standardy, na jiné normy by se snížil. Eh, je to pohled zejména z perspektivy malých a středních podniků při jejich práci s normami. A Nakonec je důležitá dobrá koordinace, koordinace s politikou eh, výzkumu a vývoje a proto navrhuji abychom se pustili do aktivit, eh, abychom monitorovali technologický vývoj a u rámcového programu a CIP kladli důraz na otázku standardů a v neposlední řadě bychom se měli také věnovat otázce mezinárodní koordinace eh, v oblasti normalizace, protože konkurence s standardů se nesmí stát netarifní překážkou a zejména u nových technologií by eh, <clears throat> to zbržďovalo vývoj zejména na trhu s technologiemi. Měli bychom proto přispět k tomu, abychom eh, umožnili určité urychlení, a zejména v eh, transatlantickém dialogu a v rámci úkolu transatlantické rady bychom se měli snažit o koordinaci standardů. Děkuji, pane předsedo. Ano, velice vám děkuji. Chtěl by, prosím, někdo vystoupit k tomuto bodu? Prosím. Ano, děkuji panu zpravodaji. Chtěl bych mu poblahopřát k výsledku jeho práce. Otázka norem a standardů je nesmírně důležitá, protože Evropská unie eh, je eh, vlastně také eh, moc, která stanovuje standardy. Byli jsme již poměrně úspěšní a podařilo se nám prosadit evropské standardy jako mezinárodní standardy. Napadá mě v této souvislosti například nařízení REACH pro chemický průmysl, ale i je tu celá řada dalších příkladů. Co se e, týče technických e, norem, tak jsme byli také velice úspěšní, ale e, my stanovujeme také normy nekomerční povahy, například pro životní prostředí, Eh, nebo normy, které se týkají změny eh, klimatu, anebo také oblasti eh, kulturní a podobně, tedy normy nekomerční povahy a s jejím prosazováním máme mnohem větší problémy, problémy se zajištěním jejich upřednostňování. Abych se zmínil například o kvazi stroskotání kodaňského sami sprintů, kdy se nepodařilo prosadit tyto normy tomuto příkladu zbytek světa nenásledoval. Bylo to určité stroskotání, to ale neznamená, že jakožto Evropané bychom eh, neměli eh, uplatňovat tyto formy pardon, tyto normy. <laughs> A v takovéto situaci co tedy učiníme, když my budeme používat tyto e, normy. Bude to e, znamenat znevýhodnění našeho průmyslu oproti rychle se rozvíjejícím zemím nebo USA, které tyto normy používat nebudou. Co můžeme učinit za takovýchto okolností? francouzská vláda nebo některé levicové strany ve Francii se vyjádřili v tom smyslu, že bychom eh, měli vybírat něco jako CO2 eh, eh, poplatek na hranicích EU. Eh, ale co můžeme obecně udělat, pokud dojde k eh, určitému v konfliktu mezi nekomerčními normami a hospodářskými nebo komerčními normami, jak eh, řešit takovéto konflikty? To je třeba řešit, protože čistě voluntaristický přístup, přístup působit jako vzor Evropské unie naráží na určité hranice, protože ostatní regiony eh, eh, potom nenásledují. To ovšem neznamená, že bychom měli i složit ruce do klína. Eh, potom je třeba v oblasti mezinárodních norem vést, svést bitvu o tyto normy a já bych rád se dozvěděl něco bližšího od našeho zpravodaje. Ano, já vám eh, velice děkuji. Eh, domnívám se, že tyto otázky eh, jsou pro nás opravdu velice důležité. Normalizace bude hrát velkou roli i v budoucnosti. Komisař Verheugen kdysi zdůrozňoval, že máme dělat méně technických zákonů a norem, ale mm, že bychom to měli přenášet na tu technickou úroveň a tam se má vytvářet odpovědnost. Je to tedy základní princip vzájemného uznávání a harmonizace, kde si přejeme vzájemné uznávání a kde si přejeme mít harmonizaci. Myslím, že je třeba diskutovat o těchto dvou úrovních, protože ve všech 27 členských státech máme možnost pokročit dále eh, v oblasti eh, eh, normalizace. To bude asi na bázi vzájemného uznávání a na Eh, srovnatelných úrovních bude tedy pravděpodobně harmonizace důležitou výzvou. Existují firemní normy v ekonomice, národní normy, EU eh, e normy a mezinárodní normy. Potom je, myslím, naším úkolem eh, dbát na to, jaké normy budeme potřebovat na vnitřním trhu a potom ta otázka pana Pitikofera, náklady a financování tohoto systému hraje samozřejmě také eh, důležitou roli. Poté, co se už nikdo nehlásí o slovo, eh, eh, rád bych se zeptal, zda si zástupci komise přejí vystoupit. Je to pan Tyršer. Poté, co jsme provedli to změnu v pořadu jednání, právě tady není, ale Přesto tedy přejdu k tomu harmonogramu. Skutečnost je taková, že další diskuze o návrhu stanoviska se bude konat 23. června a změny pozměňovacích návrhů eh, byly stanoveny na 24. června v 17 hodin, takže diskuze o pozměňovacích návrzích a hlasování bylo stanoveno na 13. července a e, hlasování ve výboru IMKO potom 2. E, září 2010 a e, plenární zasedání se tím bude zabývat na druhé plenárce v září nebo potom později, ale pokud s tím všichni v říjnu, pokud se s tím všichni souhlasí, dám slovo panu Bitikoferovi. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval vám i panu kolegovi Weberovi za poznámky, které jste zde učinili. Co se týče harmonogramu, k tomu nemám, co bych dodal. Dovolte mi, abych se ještě vrátil k jednomu nebo dvěma bodům. Nejsem si jist, zda rozšíření tématu, tak jak o tom hovořil pan kolega Weber, se nám podaří v této záležitosti. A domnívám se, že co se týče významu norem, tak možná, že jsem panu Weberovi neporozuměl správně, ale já to nevidím tolik jako zátěž pro průmysl, ale spíše to chápu jako určitou možnost, šanci. Když odhlédneme od té široké diskuze o tzv. carbon leakage, stěhování průmyslu z důvodu CO2, to, co se ozývá v poslední době na veřejnosti, tak se je, ukazuje, že ten problém není tak veliký, jak se některé zainteresované strany snaží ho prezentovat a stylizovat. když se neomezíme pouze na evropskou perspektivu, ale například vezmeme na vědomí i to, jak některé rychle se rozvíjející země, kde probíhá technologická inovace v rámci tzv. třetí průmyslové revoluce, tak když se podíváme na toto země, tak musíme s největší úctou vzít na vědomí to, že oni tam nečekají na to, zda by nás mohli nějakým způsobem následovat, ale jdou svou vlastní cestou a určují si své vlastní parametry. Domnívám se, že už se nenacházíme v situaci, kde bychom mohli přemýšlet o tom, zda chceme být vzorem pro ostatní. Například Čína už nečeká na to, zda Evropa pro ně chce být vzorem. Ale v oblasti nejmodernějších technologií se nás snaží předstihnout. Proto se domnívám, že by to bylo nebezpečné z hlediska průmyslové politiky, kdybychom zde měli rozšířený názor, že bychom měli průmyslu vyhovět tím způsobem, že v oblasti vývoje společných norem bychom postupovali opatrně. Naopak, domnívám se, že to máme dělat obráceně. Vývojem společných norem musíme přispět k tomu, aby se zvýšilo inovační tempo, protože jinak v tomto závodě nedopadneme nejlépe. Děkuji vám. Děkuji panu Bytykefru. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to jsou emisní normy pro lehká užitková vozidla zpravodajem je pan Langen a prosím, aby nás informoval. Děkuji, pane předsedo. My jsme v té fázi, kdy projednáváme pozměňovací návrhy. Celkem jich je 219 předložených. Tyto pozměňovací návrhy se týkají v podstatě 18 různých témat. První pozměňovací návrh se týká právního základu. Zda přidat eh, do právního základu ještě článek týkající se vnitřního trhu. Jsou tam eh, hodnocení emisice o dvě u osobních vozidel, tam se řeklo spíše ne. Je to téma, o kterém budeme muset hlasovat. Možná, že do té doby přijde stanovisko, které si vyžádal výbor Envy. Druhý velký komplex se týká otázky krátkodobého cíle, krátkodobé cílové hodnoty a sice jeho výšky a také v jakém roce to má být. Co se týče výšky tohoto cíle, zde jsou návrhy. Komise navrhuje 175 a objevily se návrhy, které udávají nižší hodnotu. Paní Harms, pan Hall, Sosa Wagner, Thompson a někteří další poslanci 165 a 160. Na základě aktuální situace bych navrhl, abychom zde následovali návrhu komise. To znamená 175 gramů by zůstalo. Druhá otázka je ten dlouhodobý cíl, dlouhodobá cílová hodnota a co se týče vstupu v platnost a dlouhodobého cíle, dlouhodobý cíl, který navrhuje komise, je 135 gramů. Zde se objevuje navýšení na 160 gramů nebo mírné navýšení na 150, tak jako zpravodaj v Envy, nížení 125, 130, 145 a i změna let, e, roku, potom 135 v roce 2025 místo roku 2020. Já jsem navrhl e, něco postupného, ale tento návrh chci stáhnout a dovolte mi navrhnout zde kompromis, který leží uprostřed návrhu kolegů a sice 150 a shoduje se s tím, co ve svém návrhu zprávy uvádí výbor Envy. 150 je Eh, dostatečný cíl, který si vyžaduje velké úsilí, ale přitom eh, se zdá, že řeší dostatečně smysluplným způsobem eh, otevřené otázky. Potom rozsah působnosti jeho rozšíření, že jsou dvě pozměňovací návrhy a sice kategorie M2 a N2 mají být zahrnuty. Návrh komise explicitně hovoří pouze o Eh, eh, o N1 a zde bych zůstal u návrhu komise. Potom je zde do, do, doplnění definic, eh, stopa, úplné vozidlo a podobné definice, to lze podpořit za šesté. Otázka, kdy to celé začne, čili takzvaný face-in, zavedení a také otázka, kdy začne působnost to nařízení. Zde jsou návrhy, aby se to odstupňování e, přizpůsobilo emisím CO2 u osobních automobilů, ale jsou i detailnější návrhy, které e, chtějí to odstupňování pomaleji, například návrh paní Tykao, paní Harms navrhuje e, usilovat o tyto hodnoty bez fáze face-in a já navrhuji na základě celé té řady návrhů, abychom termín zahájení ještě nemáme schodu, ale bychom ten termín zahájení posunuli o jeden rok na 1. ledna 2015. A co se týče odstupňování komise, bychom upravili a na prvním roce bychom to doplnili o 65%. Takto je ten návrh formulován a od roku 2016 by potom ta skompletovaná vozidla byla plně zahrnuta. to je přibližně ona střední cesta mezi předloženými pozměňovacími návrhy. Pokud každý trvá na tom, že jeho návrh je ten ultimativní, tak žádný kompromis nenalezneme. Za sedmé to byly ty takzvané superkredity. Zde se hovoří o seškrtání a až po posílení, je to celé spektrum návrhů a já bych se zde opřel o úpravy emisí CO2 u osobních automobilů a v tomto duchu provedl změny Rybik, Marinesco, Chacimarkas, Valeán, nikoli 50 gramů vycházet z 50 gramů, ale z 50 cílové hodnoty. Domnívám se, že to je spravedlnější, spravedlivější, protože snaha o 50 gramů u nákladních vozidel nemůže jít až na ta eh, lehká malá vozidla. A co se týče odstupňování, u těchto velmi ekologických vozidel 3,5 v roce 2015 až 1,5 v roce 2018 a potom no, standardně dále, takže by to bylo o něco velkorysejší, než byl návrh komise. Potom zde máme pozměňovací návrhy týkající se monitorování, článek 7. Podle mého názoru Eh, jsou to pozměňovací návrhy čistě redakčního charakteru, je tady i úprava eh, času, co se týče předchozích eh, kompromisů. Potom sankční platby. Zde bych navrhoval kompromis číslo 4. Samozřejmě, že to celé začíná v roce 2015, pokud má vstoupit to nařízení v platnost v tomto roce a Komise uvádí 120 euro při překročení více než 3 gramy a my bychom zde analogicky jako u osobních vozidel to chtěli dát na 95 euro 2015 až 2018 a potom od roku 2020 přesně 95. Tím bychom byli tedy mírně pod návrhem komise. I to odpovídá, pokud to vidím správně, návrhům výboru pro životní prostředí. Pak se dostáváme k povinnému publikování. Zde posouváme eh, termín o jeden rok, návrhy Rybik, Marinesko, Chaci, Marka, Valian, s tím souhlasím. Potom, co se týče zvýšení prahových hodnot pro drobné výrobce, komise navrhla 22 tisíc, paní Tykal navrhuje 30 tisíc, já bych navrhoval 25 tisíc. Domnívám se, když to navýšíme mírně, že to bude v pořádku, ale netrvám na tom nutně. E, uvidíme, jak bude vypadat většina. Potom se dostáváme k ekoinovacím. Paní Harms zde chce vypouštění Chace, Markakis, Valean, Rybik, se ch- chtějí vrátit k, odkázat na příslušnou část eh, normy CO2. U osobních automobilů a paní Tykal chce navýšení ze 7 gramů na 10. Je to spíše technická otázka a otázka, jak zde eh, ty komponenty, kde, eh, jak je hodnotit, zda je lze hodnotit většími hodnotami, to je něco, o čem lze přemýšlet. Já jsem dal plus u návrhu paní Tykao, ale nevím, zda nalezneme většinu. Potom se dostáváme k dalšímu kritickému bodu a to jsou omezovače rychlosti. Zde je celá řada návrhů. Bod odůvodnění 24 navrhuji vypustit a dát tam nový bod odůvodnění s pozitivním efektem eh, omezovačů rychlosti na životní prostředí a bezpečnost. Také jsou příslušné pozměňovací návrhy, které bych mohl podpořit z různých frakcí. Paní Harms, paní Van Brent a pan Grote chtějí rozšířit rozsah eh, působnosti směrnice 92.6 ES eh, na eh, vozidla kategorie N1 Celá řada kolegů, zvláště z frakce zelených, ale i pan Grote, chtějí nový článek 5a, kde chtějí limity, rozdílné limity. Pan Grote 120 km, paní Hall 110, paní Harms a další 100 km. A nebo výši, kterou by stanovily jednotlivé členské země. Zde Eh, budeme muset hlasovat eh, asi nejednotně. Já jsem svůj názor dal najevo. Domnívám se, že to není ani nutné, ani korektní, protože co se týče otázky omezovačů rychlosti je něco, co je téma pro členské státy. Eh, potom autonomní masový návrh, článek 12, anex 1, zde je návrh na vypuštění rybik, patričelo, Tykao a další. Eh, možná, že tedy zde bude většina podle navrhovatelů a jejich frakcí. Je zde kompromis číslo 6, ten je zde rozhodující. Kompromis číslo 6, který eh, je pro vypuštění. Potom se dostáváme k zahrnutí vozidel kategorie N2 a M2. To je kompromis číslo 5. je velice rozsáhlý článek a je zde obsažena celá řada bodů v tomto kompromisu a e, snaží se jít střední cestou toho, co bylo navrhnuto. Potom alternativní parametry jako stopa, článek 12, 5 a 6, pan Ody navrhuje vypuštění, Potom máme vozidla s eh, různými typy nastaveb. Zde je to otázka metodiky. Eh, pozměňovací návrhy jdou všechny stejným směrem. Pan Odych si přeje vypuštění, ostatní jdou tím směrem, že komise by do roku 2011 měla vyvinout alternativní metodu pro výpočet specifických emisí CO2. A poslední bod je e, převádění dat a posunutí zahájení z roku 2011 na 2013 a data o specifických emisích CO2 a včetně práv v souvislosti s ekoinovacemi. To jsou tedy ty hlavní body. Já jsem se snažil vypíchnout těch šest nejkritičtějších kde není jasná linie, zpracovat je do kompromisu a rád bych, pokud se tak ještě nestalo, i hned po rozpravě bych tyto kompromisy rád předložil. Co se týče dalšího, no, co se týče postupu, bylo jednání s panem Kelehenem, co se týče vymezení. E, stanovili jsme některé věci, o kterých musí být ještě rozhodnuto předsedové výborové, výboru to, co je výlučná působnost ITRE. My jsme se shodli na tom, že každý si udělá svoji zprávu a až potom e, to projednáme společně. Jinak po dosavadních rozpravách e, ve výboru pro životní prostředí je zde přeci jen velká schoda s těmi kompromisy, které jsem zde prezentoval. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Langene. A nyní pan Pirilo. Děkuji, pane předsedo. Když jsem si poprvé přečetl ty pozměňovací návrhy ke zprávě pana Langena, tak eh, minimálně tedy můj první pocit eh, je takový, že všechny ty pozměňovací návrhy mají takový společný Eh, mají společný cíl, snaží se přesunout, snaží se posunout ty, eh, ta data, od kterých mají platit pravidla, která mají snižovat emise CO2. A podle mého názoru je to signál, který bychom neměli podceňovat. Já sám jsem také předložil pozměňovací, eh, pozměňovací návrh v podobném duchu a také jsem jej vysvětlil Snažil jsem se brát v úvahu různé tržní podmínky pro tato lehká užitková vozidla. Musíme také mít eh, na paměti, že trvá minimálně rok, než se dokáže, než, než je možné nahradit celý vozový park protože eh, se zde eh, liší ten postup to, té obnovy toho vozového parku. Eh, je to jiného než u osobních vozidel. A co se týče toho cíle 135 gramů, tak si myslím, že je to dost těžký cíl a musíme dát automobilovému průmyslu větší dobu na to, aby se dokázal přizpůsobit. A já jsem také navrhl, aby se e, ta jedna lhůta posunula z roku 2020 do roku 2025. Protože pokud e, bychom ponechali ten cíl 2000 do roku 2020, tak poté bychom měli i nižší cíle, kterých lze dosáhnout. A co se týče toho cíle pro rok 2011, tak komise stanovila určité cíle pro tuto skupinu vozidel. Nicméně eh, zde se nacházíme v období velké hospodářské krize a myslím si, že bychom měli být dost opatrní v tom, abychom stanovovali přísné emisní limity. A co se týče těch dlouhodobých cílů, kdy chceme se dostat e, až na 125, tak já si nejsem vůbec jistý, zda už máme tak dobré technologie, které dokážou tohoto cíle dosáhnout. Myslím si, že všechny investice, které s tím souvisí, budou také nákladné a bude to také souviset e, s pracovními místy. Děkuji. Děkuji. Dále má slovo paní Hall. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Langenovi za práci, kterou učinil a děkuji mu za to, jak nás seznámil se svým návrhem. Eh, hned úva, úvodem několik bodů, o kterých se nezmiňovala, ale na kterých jsme se vlastně dohodli. Jsou tu tedy eh, ty eh, návrhy průmyslu, že návrh komise je dostačující a že eh, se snažíme ještě eh, zlepšit situaci. A co ještě další bod, který tu nezazněl, ten se týká kalkulací, které jsou podobné jako u super kreditů. E, týká se to vozidel se zvlášť vysokými emisemi a e, to vyvažování superkreditů. to umožňuje e, výrobcům, že se budou snažit dále vyrábět vozidla s vysokými emisemi, když tu nebude ten systém superkreditů. Eh, myslím, že je tady určité filozofické rozdělení a to mezi těmi, eh, kteří hledají eh, velice dobré inovace a když se podíváme, co se stalo s vozidly, kdy se tedy průmysl posunul mnohem rychleji dále, když máme legislativu, my jsme zjistili, že E, jsou běžné e, rodinné e, automobily, které nepoužívají vysokých technologií, ale takových standardních, těch nejlepších, které jsou k dispozici a mají poměrně nízké limity. Já věřím ve schopnost výrobců, že mohou jít o krok dále. A když to víme, tak eh, se domnívám, že naší povinností je podporovat inovace, zajistí budoucnost a pracovní příležitosti eh, v Evropě. Nyní budeme mít tedy pětiprocentní snižování emisí rok co rok. Máme tedy povinnost nedovolit, aby automobilový průmysl eh, to měl příliš snadné, eh, když jim povolíme, aby usnuli na Vavřínech, eh, potom eh, nebudou usilovat o rychlé inovace. A je opravdu možné hovořit o superkreditech, o 50 e, gramech, ne 50% snížení, protože to e, e, bude podněcovat, abych se vyvíjely nové technologie a potřebujeme jim dát takové bonusy, abychom zajistili, že, že budou mít potřebnou motivaci. Ještě několik bodů. Eh, co se týče právního základu, tak eh, životní prostředí vyžaduje, abychom snižovali emise CO2 a životní prostředí má být tedy tím právním základem. Co se eh, týče CO2, myslím, že bychom si měli vyslovit pro nižší limity. Nechci probírat jednotlivá čísla, ale měli bychom eh, mít tyto ambice. Eh, eh, vlastně podniky chtějí, abychom měli přísné limity, průmyslové svazy chtějí ty striktní eh, limity snížení. A to bychom tedy měli mít na paměti. A to mě eh, přivádí k otázce eh, sankcí. 120 gramů je úroveň, která bude spíše motivovat výrobce, aby postupovali trochu jinak než když jim uvalíme tyto sankce a znepříjemníme život potom by tedy ty sankce byly stanoveny paušálně, jistě o tom se dá diskutovat, ale domnívám se, že je důležité, abychom si uvědomilo, uvědomili, že postupovat rychleji a mnohem dále je důležitá výzva pro průmysl. Pan Langen se zmiňoval o kompromisním pozměňovacím e, návrhu. Já jsem jeho text vlastně neviděla. Asi je k dispozici, ale e, bylo by opravdu velice užitečné, kdybychom e, mohli pokročit dále při schůzce stínových zpravodajů. A doufám, že nám s tím pomůže pan Langen abychom se posunuli i dále a dohodli se na nějakém společném textu. Děkuji, děkuji paní Hol. Dále má slovo pan Chateau. Merci, monsieur le président, et merci au rapporteur pour son exposé. Euh, mon intervention. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat zpravodaji, zpravodajovi za tuto prezentaci. chci eh, vlastně podpořit paní Hol, co se týče toho obsahu a těch konkrétních požadavků. Spravodaj se ještě setká se stínovými zpravodaji, aby hovořili o návrzích, které předložil pan Langen. Vedle těch technických otázek si myslím, že bychom také měli si uvědomit to, že jsme ve zvláštní situaci jak z pohledu hospodářského, tak i z pohledu e, změny klimatu. Je to dost neobvyklá situace a máme zde dvě možnosti. Za prvé, můžeme chránit podnikání a podnikatele, protože oni nás tedy žádají o to, abychom je chránili, minimálně tedy ti největší podnikatele nás o to žádají. E, Eh, pokud eh, se podíváme na americkou situaci, kde mnoho kongresmenů podpořilo požadavek udělit výjimku podnik, podnikům. Je to tedy výjimka pro podniky, jako je třeba General Motors. Můžeme se podívat na automobilový průmysl Můžeme se podívat na to, jak to vypadá na burze. došlo tam k nulovému nárůstu na burzách a přitom se jedná o jedny z největších amerických firm. To je tedy ta jedna možnost, tento americký vzor. A pak je zde druhá možnost. Můžeme si říci, že pokud zde bude obchodní dohoda, která uh, bude Eh, hovořit o tom, jak to bude, až se zvýší ceny eh, různých eh, surovin, protože ty suroviny půjdou nahoru a spotřebitele i výrobci budou muset se vyrovnat s, těm, s tímto nárůstem cen energií. Evropský parlament a politikové mají takovou úlohu, aby tedy přemýšleli o těch dlouhodobých eh, cílech a dlouhodobých následcích, a to je také naše úroveň. Myslím si, že se musíme rozhodnout mezi těmito dvěma možnostmi. Buď se rozhodneme pro tu první možnost, a nebo tedy eh, nastavíme náročnější, přísnější pravidla a přísnější regulaci. Eh, v určité době se hovořilo v Evropském parlamentu o osobních automobilech, a tehdy to vypadalo dost nemožně a nakonec se ukázalo, že to jde. A dokonce ten automobilový průmysl se situaci přizpůsobil mnohem rychleji, než jsme čekali. Čili zde je nyní podobná situace. Nyní v případě těch lehkých užitkových vozidel musíme na automobilový průmysl trošku zatlačit, abychom je trochu popostrčili. A myslím si, že ty cíle, eh, je dobré, aby ty cíle byly ambiciozní, Musíme přijmout eh, odpovědnost a musíme také eh, přemýšlet eh, tím způsobem, že tedy automobilový průmysl také představuje důležitou zpáteř průmyslu a je důležitý i pro změnu klimatu. Děkuji. Nyní paní Ford. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s mnoho, s mnoho, tedy tím, co bylo řečeno. Myslím si, že před spravodajem je dost obtížný úkol, protože jsou zde různé cíle, jsou zde také různé názory na ty cíle a také ještě jsou rozpory mezi tímto výborem a mezi výborem pro životní prostředí, Envy. Chtěla bych také poděkovat paní Hol za komentáře o inovaci. Já jsem předložila podměňovací návrh 80 a 85, které se týkají těch omezovačů rychlosti a vztahu mezi omezovači rychlosti a CO2. Souhlasím s komentáři, které zde zazněly o tom, že tedy dojde zřejmě k nárůstu e, cen paliv. Malé a střední podniky jsou eh, podniky, které se velice, eh, které mají obavy z toho, jak eh, pokud by se zvýšily ceny. A myslím si, že malé a střední podniky si řeknou, pokud zde bude omezovač rychlosti, který snížíme ceny které sníží mou, eh, eh, mou spotřebu paliva, tak bych za to měl dostat nějakou prémii, nějakou odměnu. Takže já si myslím, že pokud byste měl být určitý princip, že pokud to auto bude mít určitý omezovač rychlosti nebo nějaký, nějaké jiné zařízení, které sníží eh, palivo a sníží také emise CO2, tak byste měla být určitá výhoda. A ten, kdo si koupí ten automobil, tak by měl být určitým způsobem povzbuzen k tomu, měl by být nějakým způsobem motivován k tomu, aby si zakoupil takové vozidlo, které bude e, úspornější a neměla by to být e, podmínka, nemělo by to být povinné, mělo by to být, měl by k tomu být motivován. Takže myslím si, že možná byste mohli být, e, mohli bychom zvolit nějakou jinou cestu, spíše bychom mohli volit tu cestu těch pobídek. Já taky filma. Děkuji vám. Pani van Brempt, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji za ten dobrý přehled všech problémů a výzev, které v této oblasti na nás čekají. Všichni víme, že zde podáváme stanovisko a to definitivní souhlasení bude samozřejmě na plenárce a ve výboru Envy. A proto mám technický dotaz na pana zpravodaje. Protože se hovoří o kompromisních návrzích, tak předpokládám, že v rámci našeho výboru to je. Bylo by zvláštní, byste to projednal se všemi frakcemi, rovněž eh, z výboru Envy. Dovolte mi poznámku, která navazuje na to, o čem hovořili kolegyně Hol a kolega Žado. Často slyším napříč politickým spektrem, když se hovoří o globálním oteplování, že musíme věřit v technologie, že technologie nám pomůže splnit naše ambiciozní cíle. Ale bohužel pak vídám velmi malou obavu, když jde o to být nebo malé ambice při stanovování norem, tak aby průmysl skutečně tímto směrem šel. Já jsem sama eh, formulovala ambiciozní cíle, o celé řadě věcí můžeme diskutovat, ale bojím se kompromisních návrhů, které návrh komise ještě více oslabí. Já znám komisi, že je realistická, předpokládám, že jejich návrh je návrh, který je splnitelný pro oblast průmyslu a domnívám se, že parlament by v této oblasti měl být spíše ambicioznější. Takže mi dovolte zde hovořit jasně. Pro mě je neakceptabilní, aby zde byly kompromisní návrhy, které oslabují návrh komise. Vítám podporu pana zpravodaje, kterou poskytuje eh, těm omezovačům rychlosti, že bychom to měli zahrnout. Já to velmi podporuji a i dříve jsem za to bojovala, takže jsem proto, abychom zde vypracovali dobrý návrh v naší výboru. Děkuji vám. Já vám děkuji. Dovolte krátké stanovisko komise. Pan Filip Owen, prosím, máte slovo. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Langenovi za velice dobré schrnutí tohoto obrovského počtu pozměňovacích návrhů. Je to velice tedy složitá otázka. Já jsem, jsem se díval na pozměňovací návrhy, abych zjistil, eh, jaké zde jsou pozměňovací návrhy. Je zde mnoho nových návrhů, nových čísel a eh, většinou, když se dívám na ty pozměňovací návrhy, tak tím získám jak, jakýsi zevrubný mm, pohled na tyto, eh, na, na tyto pozměňovací návrhy. Souhlasím s tím, že je důležité, aby to bylo ambiciozní a je také důležité, aby parlament eh, eh, tedy pomohl tomu, aby to, na, aby to bylo ambiciozní vůči automobilovému průmyslu. Celkově se snažíme snižovat emise CO2 z průmyslu dopravy a nyní máme šanci snížit ty emise CO2 v krátkodobém cíli, takže musíme rozlišovat mezi krátkodobým a dlouhodobým cílem. Eh, všechna čísla jsou založena na posouzení dopadu, také jsou založena na konzultacích s automobilovým průmyslem a myslím si tedy, že tato čísla jsou realistická. Ještě jak zde již zaznělo a jak zaznělo i ve strategii 2020, tak velice důležitá je inovace pro Evropskou unii. A teprve pokud budeme mít ambiciozní cíle, jak snižovat emise CO2 pomocí technologií, tak tím také podpoříme inovativní technologie. Takže pouze pokud zde budou tyto požadavky, tak zde bude tlak na inovace. Toto je důležité mít na paměti. Je zde ještě jedna oblast, kde mám určité obavy. Týká se to použití těch, takzvaných superkreditů. V našem návrhu se hovoří o superkreditech, které tedy budou určeny pro vozidla na trhu s emisemi nižšími než 50 gramů. Je to velice důležité, protože pokud chceme hovořit pokud chceme rozšířit tyto lehká užitková vozidla s nízkými emisemi, tak musíme mít zde tyto superkredity. Chápu, vím, že jeden francouzský výrobce chystá výrobu elektrických eh, lehkých uži- užitkových vozidel, takže si myslím, že tento cíl těch 50 gramů je mnohem lepší cíl než cíl 50%. To bych chtěla rozhodně zdůraznit. A je důležité, aby se tedy používala rychle ta lehká užitková vozidla elektrická. Plus je důležité to ještě také skloubit s novými postupy při zadávání veřejných zakázek pro toto pro tento obor. Myslím si, že ten návrh je ambiciozní, také jsou zde ambiciozní a realistické návrhy, které se týkají množství i lhůt. Chceme také podpořit inovaci v automobilovém průmyslu a také se těším na konečné pozměňovací návrhy, konečné verze, které tento výbor, eh, tedy, o kterých bude hlasovat. Děkuji. Děkuji, chtěl bych se vám omluvit, že jsem vás přehlédl. Máte 30 sekund, protože už překračujeme čas. Děkuji. Děkuji také všem předřečníkům. S většinou z nich také souhlasím. Především, co se týče ambiciozních technologií kdy říkáme, že technologie není připravena, politika je připravena, eh, nařízení je připraveno, takže jsem proto, eh, tak jak jsem to vyjádřila ve svých pozměňovacích návrzích, že 125 je ambicioznější cíl než návrh komise. 100 eh, kilometrů Eh, za hodinu to povede k eh, účinnosti 67%. A co se týče argumentů, které se týkají eh, zaměstnanosti v době krize, to povede k vytvoření více pracovních příležitostí, jiných pracovních příležitostí. Proto musíme podpořit práci musíme tedy eh, podpořit tím, že přichází nový ambiciozní věk. Neměli bychom nějak oslabovat nebo rozředovat návrhy komise. Eh, já jsem eh, klidně pro ambiciozní, inovovat, stimulovat, regulovat a to odvážně. Proto jsem děkuji, děkuji a ještě krátce má slovo pan Langen. Ano, budu velice stručný Eh, hovořil se, eh, divil jsem se, eh, jaké je stanovisko komise. Komise předkládá návrhy a požaduje, aby parlament byl ještě ambicioznější. To je trochu podivný proces, to jsem nikdy tedy nezažil v parlamentu, že by komise nepodpořila své vlastní návrhy. To musíme trochu spochybnit, kdo tu hovoří za komisi. To eh, vám tedy říkám. A za druhé chtěl bych poděkovat eh, poslankyním a poslancům, kteří se e, vyslovili za modifikovaný výklad. E, naším společným cílem je přece dosáhnout skutečného snížení a abychom zástupcům průmyslu předložili opravdu reálný návrh s rozumnými přechodnými lhůtami a e, u CO2 u automobilů jsme diskutovali podobně. Velká většina se rozhodla, že Eh, zajistíme přechodné období a průmysl s tím souhlasil a eh, byli jsme úspěšnější, než kdybychom se rozhodli pro přísné regulace. A nyní otázka superkreditu. Můžeme eh, hovořit o otázce, zda budeme usilovat o 50 gramů nebo 50 V mém kompromisu je 50 domnívám se, že je to lepší. Eh, jsou to užitková vozidla až eh, do 3,5 tun, nejsou to vozidla k přepravě osob. Domnívám se, že podpora elektromobilů je zcela odlišné téma. Pokud pro malá užitková vozidla eh, budeme poskytovat kredity a šance, pak eh, to bude i zde zavedeno. Paní Holz a pan Žado eh, položili otázku, jak to vypadá s těmi kompromisy. Jsou to samozřejmě mnou sestaveny kompromisní návrhy na základě 219 pozměňovacích pozměňovacích návrhů. Ty vám předáme, abyste se s nimi mohli seznámit. A hlasování je plánováno až na konec měsíce, takže je dostatek času pro bilaterální jednání a i pro jednání ve větším rámci ekologické zapojení, jako tom hovořila paní Ford, o tomu musíme přemýšlet. Jistě eh, omezovače rychlosti jsou správné. Paní van Brent, já jsem eh, neřekl, že jsem pro omezovače rychlosti. Vy jste mi poděkovala, buď se to nesprávně pochopila, nebo to nebylo dobře přeloženo. Já jsem se k tomu nevyjadřoval pozitivně. A mimochodem se také domnívám, že konečném efektu se nám podaří nalézt kompromis, který eh, umožní eh, dosáhnout cílů, které všichni podporujeme. Děkuji, pane Langen, ještě k harmonogramu další eh, diskuse se bude konat Pan předseda se opravuje. 7. dubna byla první rozprava. Hlasování ve výboru bude 24. června a ve výboru Envy pravděpodobně bude hlasování až v červenci. Tím uzavřeme tento bod a chtěl bych eh, požádat Pilar de Castillo, aby převzala předsednictví. Please, colleagues. Dámy a pánové, poprosím vás, abychom se přihlásili na další část dnešního zasedání. La reunión, el debate con la vicepresidenta y comisaria. Nyní zahájíme rozpravu s místo, s místo předsedkyní komise, s paní komisařkou pro digitální agendu, paní Nílí Krůsovou. Paní komisařka nás informuje o digitální agentě pro Evropu, kterou je to tedy digitální program pro Evropu, který připravila Evropská komise. Paní komisařka nám představí tento program a tím pádem také splní svůj slib, že tedy tento program předloží co nejrychleji to půjde právě v našem výboru. Jedná se o jeden z nejdůležitějších strategických cílů nové strategie pro Evropskou unii do roku 2020. Domnívám se, že je naprosto zřejmé, že tento digitální program pro Evropu má velký potenciál k tomu, aby vytvořil růst a také nová pracovní místa. Paní místo předsedkyně, paní komisařko, děkujeme, že jste nás dnes navštívil a máte slovo. Velice děkuji, paní místo předsedkyně, paní předsedkyně, pardon. Vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně dnes zde plním svůj slib, který jsem vám slíbila onehdy, když jsem tedy přislíbila to, že vás budu informovat o novém digitálním programu pro Evropu, co nejdříve to bude možné. Eh, návrh eh, digitálního programu pro Evropu byl schválen 19. května, jak víte. Jedná se o jednu z tzv. stěžejních iniciativ eh, strategie 2020. Myslím si, že eh, nebo chci tedy říci, že to bylo pouze tři měsíce poté, kdy se ujala funkce komise s panem předsedou Barozum. Nejprve bych vám chtěla všem poděkovat za to, že jste přispěli svým, eh, svými návrhy také vzniku této digitální, tomuto digitálnímu programu. Chtěla bych také poděkovat eh, paní de Castillo a také stínovým zpravodajům, paní Adina Valeo, Ivan Kauhen a Filip Lambert. Eh, ve této zprávě také zjistíte, že tedy mm, mnoho těchto vstupů se dostalo i do, této, do té závěrečné agendy, do toho závěrečného digitálního programu. Myslím si, že zde zpracujeme e, ve, e, tedy ve stejném duchu, máme stejné cíle a čelíme stejným problémům. Je jasné, že máme všichni stejný cíl, chceme zlepšit život občanů Evropské unie a také právě digitální program pro Evropu k tomu může velice napomoci. Digitální program se soustředí na sedm témat a snaží se řešit tedy několik problémů. Za prvé nedostatečnou propojitelnost, chce řešit počítačovou trestnou činnost, chce také posílit investice do sítí, chce posílit růst, eh, chce posílit eh, výzkum, chce také posílit dovednosti a znalosti, chce dále ještě eh, řešit další věci a já o nich ještě podrobněji pohovořím. Co prvé, co se týče eh, vnitřního trhu, tak chceme tedy dokončit ten takzvaný digitální vnitřní trh. Jde o to, aby se mohlo obchodovat s digitálním, eh, tedy eh, s tím elektronickým obchodem ve, v každé zemi Evropské unie. Musíme zde eh, tedy řešit otázku ochranu, ochrany autorských práv, zprávu autorských práv a také otázku přidělování přeshraničních licencí. Je důležité zde umožnit přístup k přeshraničním transakcím, aby to bylo jednoduché, aby také zde mohlo docházet k placení v rámci jednotného platebního pro, prostoru SEPA. Dále je zde e, snaha podpořit interoperabilitu a také vzájemné uznávání elektronické identifikace. Také to souvisí ještě s elektronickým podpisem. Druhý bod se týká interoperability a norem a standardů. Zde ještě stále přetrvává několik eh, slabin. Týká se to například eh, veřejných zakázek, koordinace mezi veřejnými orgány. A zde potřebujeme lepší standardy pro informační a telekomunikační technologie po celé Evropské unie. Zde proto máme také zvláštní standardizační politiku Evropské unie, která se má týkat právě zlepšení interoperability technologií IKT chceme využít, aby se využívaly eh, standardy IKT, která vytvořila velká, mm, velké organizace. Chcete, chceme tedy zlepšit již během roku 2010 interoperabilitu, vypracujeme také zvláštní strategii pro interoperabilitu a zvláštní rámec pro interoperabilitu. Třetí bod této, tohoto programu je budování důvěry a také bezpečí na internetu. Víme, že občané nebudou používat technologie, kterým nebudou důvěřovat. Pokud chceme, aby se občané mohli pohybovat jaksi bezpečně, pokud jsou online, tak musíme řešit otázky, jako jsou různé e, podvody na internetu, jaké jsou také otázky počítačové trestné činnosti a další. Je zde důležité, aby odpovědnost byla sdílená mezi soukromými a veřejnými a obchodními orgány. Evropská komise představí v září návrh, v září tohoto roku představí návrh na modernizovanou Evropskou e, agenturu pro zabezpečení sítí a také se to bude týkat nových e, opatření pro boj proti počítačové trestné činnosti. A já tedy s vámi počítám, s vámi, co by se spolu zákonodárcem s tím, že také ještě zlepšíme tedy um, činnost agentury ENISA. Dále Evropská komise dále sleduje dopad nových technologií na, tedy v té takzvané informační společnosti. Budeme také posuzovat eh, požadavky na určité reakce politik. Chceme také řešit otázky, které se týkají ochrany osobních údajů a eh, komunikace. To by mělo všechno být dořešeno do konce roku. Další oblast se týká posuzování a posilování důvěry a také posilování přístupu na internet. Týká se to cíle eh, širokopásmového internetu do roku 2013 pro všechny, čili tento cíl přetrvává a tento cíl tedy hovoří o tom, aby do roku 2013 mohli být všichni obyvatele, aby měli všichni přístup na internet. Je pravda, že také se stále zvyšuje i přístup k takzvanému rychlému a k takzvanému rychlému internetu. A také my přijmeme právní předpis, který bude působit sobě rámec pro e, toto rozšíření internetu a bude to velice důležité sdělení. Také navrhneme novou politiku pro spektrum, pro rádiové spektrum, bude to po letní přestávce. Tento program se bude soustředit nebo vytvoří politické priority až do roku 2015 a budou tam hlavní strategie. Také budou probíhat podrobné konzultace s vámi, s členskými zeměmi i e, s, s podniky. V březnu také byla uspořádána konference, která se týkala právě Eh, spektra, politiky spektra a díky ní máme také mnoho dalších podnětů. Komise nyní hájí lepší eh, využití spektra, účinnější využití spektra a já doufám, že tedy všichni spolu zákonodárci společně s komisí naleznou dobrou dohodu založenou na politických prioritách a tato dohoda by tedy měla být do roku, nebo měla by tedy cílit do roku 2015. Dále jsou zde doporučení pro sítě nové generace. Tato doporučení budou pro vnitrostátní orgány k tomu, aby dokázali podpořit investice do sítí nových generace, eh, do sítě nových, eh, nové generace. Já tedy doufám, že tyto návrhy podpoříte a je také důležité zde brát v úvahu, že to je tedy pro eh, prospěch občanů a spotřebitelů. A dále zde je důležité podpořit výzkum a inovace. Všichni víme, že Evropa stále ještě nedos, neinvestuje dostatek a nevyužívá dostatečně kreativitu svých malých a středních podniků a také svých badatelů. Snažíme se všichni přetvořit výsledky výzkumu do eh, komerčních produktů a komise také připraví zvláštní, tedy v roce 2010 zvláštní stěžení iniciativu, eh, která se má týkat inovace v Unii. A digitální program již také e, stanovuje určité cíle pro informační a komunikační technologie. Musíme podpořit soukromé investice a také posílenou spolupráci s členskými státy, abychom mohli zdvojnásobit e, veřejné náklady na, e, na výzkum až na 11 miliard do roku 2020. Dále navrhneme různá opatření k tomu, aby malé a střední podniky a mladí badatelé mohli mít lepší přístup k financím Evropské unie, které se týkají výzkumu. Další cíl se týká posilování digitální gramotnosti a znalostí a dovedností. Víme, že zatím je velice často počítač, malá počítačová gramotnost eh, překážkou k dalšímu využívání a eh, je nutné toto zlepšit. Navzdory určitému pokroku je zde 30 Evropanů, kteří nikdy v životě nevyužívali internet. Já bych je nazvala takovými jistými uh, internetovými panici. A jde tedy o to, aby se zlepšovaly dovednosti a znalosti občanů a také to souvisí s možným s vytvářením nových pracovních míst Potřebujeme také lepší předělování fondů, lepší předělání prostředků. Proto navrhujeme zahrnout otázky e, počítačové gramotnosti mezi hlavní priority dalšího nařízení o Evropském sociálním fondu. Sedmá, e, sedmé opatření se týká toho, aby technologie IKT mohly přinášet další ehm, výhody pro společnost. Jsou zde různé výzvy, jako je například stárnutí populace, změna klimatu a tak dále. Dovolte mi ještě připomenout některé klíčové akce. Za prvé IKT pro životní prostředí. Sektor IKT může být významným partnerem k tomu, jak zlepšit energetickou účinnost a jak snižovat emise skleníkových plynů posoudíme eh, budoucí metodiky a eh, opatření a pokud bude zapotřebí, navrhneme právní opatření. Budeme také podporovat například interoperabilitu mezi různými těmi takzvanými inteligentními přenosovými soustavami. Dále je důležité, aby internet fungoval mezi nebo napříč hranicemi a společně s členskými státy připravíme nový akční program, který bude schválen v roce 2010. Tento program bude řešit hlavní výzvy pro mobilitu v tomto eh, oboru. Pokud hovoříme o technologiích IKT a o startu, stárnutí občanům, tak hovoříme o určité politice, která má podpořit to, aby lidé mohli žít ve svém vlastním prostředí, i když potřebují již určitou podporu. Tento program již byl zahájen a začím velice dobře probíhá. Je důležité ještě, abychom zatím tyto pozitivní dojmy ověřili a budeme vás informovat, eh, vás i radu o tom do konce tohoto roku. Jsem si jistá, že jste také již jistě vzali na vědomí, že mnoha Mnoho témat, o kterých zde hovoříme, mají také mezinárodní aspekt. Jde o to, že pokud chceme dosáhnout pokroku v mnoha oblastech, tak je nutné, aby toho pokroku bylo dosaženo globálně. Například pokud chceme zlepšit zprávu nebo takzvanou řízení internetu, tak eh, to je důležité tedy řešit globálně. Také se bude pokračovat ve foru eh, pro řízení internetu Také je to i ve zprávě pana Sosy Wagnera. o které budeme hovořit, ve zprávě o řízení internetu. E, ve Vilniusu v září 2010 bude další e, tedy mm, další zasedání, kde se bude hovořit o všech těchto konkrétních opatřeních. Jedná se o to, že tedy tento digitální program pro Evropu je velice obsáhlý, velice komplexní a vyžaduje, aby byl účinně proveden a účinně řízen. A já jsem si velice dobře vědoma, že vy budete v tomto celém procesu mít eh, zásadní roli. Předseda komise ustanovil skupinu pro digitální program, která bude sledovat pokrok. Tato skupina také bude úzce spolupracovat se členskými státy, aby zajistila, že naše akce budou dostatečně dobře promítnuty na vnitrostátní úroveň a také vy jako Evropský parlament a všechny zúčastněné strany se toho budete účastnit. Také budeme měřit pokrok v tom, jak eh, je to s digitálním programem prostřednictvím různých eh, ročních hodnocení, těch takzvaných scoreboards, a také Evropský parlament i další orgány a další zúčastněné e, strany budeme informovat o tom, jak to vypadá s pokrokem. A ještě co se týče těch hodnotících zpráv, tak v souladu s s tou strategií 2020 budeme také e, informovat o pokroku v digitálním programu pro Evropu. Velice se těším na spolupráci s vámi a doufáme, že ten ambiciozní digitální program pro Evropu přinese výsledky. Ještě mám několik poznámek, které se týkají pracovního e, programu. Myslím si, že zde Mm, je to trošku riskantní. Chtěla bych pohovořit pouze o několika cílech. Zaprvé prvé chceme revidovat ten balíček o telekomunikacích, které, co si to si navzájem dlužíme. Také zde bude e, zpráva e, v polovině období o tom, jak to vypadá s tím nařízením o roamingu. Bylo to nařízení o roamingu, roaming 2. Jsou zde tedy nižší sazby pro telefonické služby a pro krátké textové zprávy. Je také důležité ještě další opatření, které se týkají těch různých mezních limitů a které se týkají také datových služeb. Dalším tématem, které je důležité pro mě i pro vás, je otázka neutrálnosti sítí. Nová pravidla o komunikacích už mají eh, určitá pravidla, nebo už se týkají určitých věcí, o kterých se hovoří. Neměli bychom se snažit tyto věci uspěchat, měli bychom nejprve dobře proskoumat vůbec to, zda jsou tam určité problémy a pokud tam jsou určité problémy, tak jaké ty problémy jsou, než tedy se budeme snažit rychle přijít s nějakým řešením, protože jinak bychom tu situaci ještě znepřehlednili. A z této, v této perspektivě tedy zahájíme veřejnou konzultaci ještě před letní přestávkou, abychom zjistili, zda je nutné ještě vůbec nějaké další regulační zásahy. Také mi ještě dovolte upozornit na hlavní principy. Za prvé, svoboda projevu. Svoboda projevu je naprosto zásadní, o tom se vůbec nedá pochybovat. Za druhé jde o důležitost transparentnosti. Za třetí, potřebujeme investice do účinné a otevřené sítě. A číslo čtyři, nesmíme dovolit, aby docházelo k, k diskriminaci různých eh, hospodářských konkurentů. Také musíme vytvořit účinné hospodářské modely. Ehm, mé útvary také ehm, nyní zpracovávají ehm, informace, které se týkají veřejné konzultace, která se týkala veřejných služeb a Mm, týkala se také telekomunikačních služeb eh, na základě právních předpisů z roku 2009. Klíčová otázka je ta, zda tedy ty univerzální služby, eh, tedy eh, plní svůj cíl, Týká se to také rozšiřování širokopásmového internetu. 7. května skončila tato veřejná konzultace a výsledky jsou také k dispozici na internetové stránce příslušného, eh, příslušné komise. Nyní tedy analyzujeme výsledky a chci ještě eh, zdůraznit, že tedy zatím ještě nemám žádné mm, na to žádné pevné názory, je důležité eh, tedy dívat se na všechno eh, a brát v úvahu tedy všechny faktory ekonomické, politické a další. Důležité je si uvědomit, že všechny tyto faktory jsou propojeny a je tedy důležité, abychom tuto otázku um, nazírali v její celistvosti. A to se týká i toho samotného digitálního programu. Jde o to, že všechny ty faktory a všechny aspekty jsou propojeny a musíme to brát v úvahu. Nyní je důležité řešit všechny tyto složité otázky. Jedná se to zejména telekomunikačního balíčku z roku 2009. Já jsem eh, myslela, že tedy na, za, na podzim připravím sdělení a kde tedy bude zhodnocení a také cíl e, pro budoucí plány. A pokud byste bylo tedy také se v té fázi by se hovořilo o tom, zda by bylo eh, dobré mít zvláštní směrnici o těchto univerzálních službách, ale zatím tedy e, nemáme žádnou pevnou představu. V pondělí nebo dnes tedy se také konala rada o rada ve složení pro telekomunikace, takže já vás jenom ještě chci stručně informovat. Ehm, ministři přijali eh, jednomyslně eh, tedy závěry, které se týkají digitálního programu pro Evropu. Nyní zde tedy se jedná o ty hlavní priority, které jsou v našem návrhu. Ministři také upozornili na to, jak je to důležité pro všechny členské státy, jak je to důležité pro ekonomický růst. A bude se o tom také hovořit v červnu Souvisí to také se strategií 2020. Ministři nás tedy podpořili v tom, abychom pokračovali v provádění digitálního programu pro Evropu na celoevropské úrovni i v jednotlivých členských zemích. Kromě toho, že to je výborné, že tedy podpořili tento digitální program, tak to také byla dobrá příležitost pro mě osobně abych tedy jaksi navázala kontakty protože je mi jasné, že se nám nemůže podařit zavést do praxe tento digitální program, pokud nebudeme mít dobré kontakty s jednotlivými členskými státy, protože to jsou právě vlády a parlamenty jednotlivých členských států, které dokážou implementovat tento digitální program tak, aby fungoval. Dále zde proběhla zajímavá výměna názorů na to, o tom, jak nejlépe Eh, tedy informovat evropské občany o jejich právech, když používají elektronické nástroje. Souvisí to s tím, jak zvýšit eh, důvěru evropských spotřebitelů v internet. A chtěla bych ještě jednou říci, že je důležité, abychom podpořili důvěru um, tyto digitální služby, jako je například eh, nakupování na internetu, internetové bankovnictví a tak dále. Potřebujeme důvěřovat těmto službám, abychom je používali. Dnes se také jsme se shodli na tom, kde bude sídlo úřadu Berek, bude to v Rize. Já velice vítám toto rozhodnutí a lotyšská vláda nám velice laskavě nabídla toto místo v Rize a nabízejí tedy také nejenom hezké místo, ale také i dobré budovy a dobrou infrastrukturu. Čili to vypadá, že úřad Berek má před sebou slibnou budoucnost. Dříve byly schůzky e, v Bruselu, ale lotyšská vláda také oznámila, že se postará i o mm, prostory, kde by se mohly konat e, schůzky. Myslím si, že to je dobrá, dobrý začátek fungování úřadu Berek a vítám tuto iniciativu lotyšských e, nebo Lotyšska. Také vás chci informovat o tom, že e, minulý, minulý týden proběhlo druhé kolo výboru, výběrového řízení pro úředníky výb, eh, úřadu Berek. Byli tedy vybráni kandidáti. Je to tedy jeden muž, který se nazývá Andoj Reuma z Estonska. On, eh, pokud ho pozvete, tak vás jistě navštíví, aby se představil a pohovořil o sobě, o svých zkušenostech a o svých eh, vizích do budoucna. Čili to se týká úřadu Berek. Úřad Berek už eh, se může začít, už může začít fungovat. My se těšíme na spolupráci ještě zde bude mnoho práce, asi mě uvidíte častěji, než si možná přejete. Určitě během eh, tohoto roku, během roku 2010, zde budu často klepat na vaše dveře a často budu hovořit o tom, abych zde mohla vysvětlit eh, naše akce a abych mohla vysvětlit to, co děláme v komisi. Chci také říci, že Digitální program pro Evropu je zcela jasně jedním z nejlepších eh, programů, proto, abychom dokázali zavést do praxe všechny e, ty e, vize, o kterých hovoříme s evropskými občany. Je to velice dobrá možnost, je to velice dobrý výhled pro budoucnost. Ještě bych vám chtěla chtěla eh, ukázat takové kartičky, plastické kartičky, které jsem dnes rozdala všem ministrům. Myslím si, že už nemůžu být snad ani transparentnější, než tedy teď jsem. Takže to, co jsou takové plastové kartičky, kde jsou naše vize a kde jsou naše úkoly. Můžete se na ně podívat, je to zatavené v laminátu, takže to nemůžete nějakým způsobem tedy poškodit, takže se na ně můžete podívat a um, je to tedy uh, pro, pro ukázku. Eh, querida comisaria, muchísimas gracias por la intervención. Un... Milá paní komisařko, velice vám děkujeme. Jedná se o dokument, na který jsme již dlouho čekali a vy jste sama řekla, že jste nás eh, s ním chtěla bezprostředně seznámit v našem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. To nás velice těší, ale vy jste u nás kdykoliv vítána v budově Evropského parlamentu, protože náš výbor tady vlastně tedy sídlí. A mezi tím se přihlásilo velmi mnoho poslanců o slovo. Mám na seznamu 15 přihlášek. Pokud s tím eh, souhlasíte, teď je jich 16. Pokud se chce ještě někdo přihlásit, přihlašte se prosím teď, abych věděla, kolik je přihlášek dohromady, tedy 16 a seznamu uzavřeme a budeme postupovat po třech blocích. Po pěti a potom poslední blok bude šest vystoupení. Já bych také ráda vystoupila ne jako předsedající, ale jako poslankyně tohoto výboru, která se e, zabývá otázkami digitalizace a jako zpravodajka pro digitální problematiku Evropského parlamentu. Poté, co jsme si vyslechli informace o návrhu Evropské komise, seznámili se s její vizí, jak e, bychom mohli rychle pokročit směrem k digitální společnosti v Evropě. Jistě tu jsou určité synergické efekty s programem, který parlament schválil 5. května ve smyslu předsednictví, tedy španělského předsednictví a rady, ale již švédské předsednictví bylo velice aktivní v této oblasti. Teď je ale na čase konat diskuze o tématu digitální agendy je u konce. Teď musí následovat činy, abychom eh, mohli tuto digitální agendu uskutečňovat. A v tomto smyslu bych měla také celou řadu námětů na adresu komise, které pokládám za důležité a některé bych ráda vyzdvihla, například eh, důležitost eh, rychlé implementace telekomunikačního balíčku. Telekomu, telekomunikační balíček eh, tvoří důležitý předpoklad, takový základ, na němž bude stavět digitální vývoj bez něho by narážela digitální agenda na nesmírné problémy a dále, co se týče návrhů komise, domnívám se, že je důležité, abychom ji realizovali v rámci navrhovaného harmonogramu bez jakého jakékoliv zdržování, protože v tomto legislativním období na to vlastně již rok čekáme. Rozběh se opozdil ze známých důvodů, ale nyní bychom nechtěli ztratit ani jeden jediný den. Jistě bude to také úkolem komise, co se týče sítí nové generace nebo dalších aspektů, ale opravdu nesmíme dopustit jeden jediný den prodlení a v tomto smyslu bych ráda připomněla, že bychom měli ještě podpořit obsah těchto návrhů, například aspekt neutrality sítí. Komise se také vyjádřila k tomu, že je třeba zajistit kofinancování, že je třeba e, e, vyvíjet sdílené sítě a je třeba učinit další předpoklady. Neutralita sítí musí zahrnovat všechny tyto zásady obsažené v balíčku, ale již končím. Domnívám se, že jeden prvek je nesmírně důležitý, Bychom opravdu mohli rozvíjet a uskutečňovat digitální agendu. Bude nutné nejenom to, aby se o to zasazovala paní komisařka Krůsová, ale je třeba do toho zapojit i další ředitelství, další komisaře a vnitřní trh musí hrát důležitou roli, aby zde eh, vznikl jednotný konkurenceschopný digitální trh. Eh, další portfolia tu hrají eh, důležitou roli, například ochrana spotřebitelů. To znamená pokud se nebudeme souběžně věnovat těmto iniciativám, budeme mít také problémy, protože eh, je konec konců nutné pracovat na celém balíčku. Paní komisařka stojí opravdu před eh, náročnými požadavky a výzvami, které jsou ale nesmírně zajímavé. Paní komisařka by se mohla stát vůdčí osobností v komise, aby tato komise eh, opravdu rychle a rozhodně jednala tímto směrem, aby se do toho eh, zapojila další oddělení komise, protože toto téma je důležité i pro Eh, jiné oblasti komise, které se nezabývají přímo těmito portfolií a proto samozřejmě můžete počítat s podporou našeho parlamentu. Paní komisařko, ve svém příspěvku jste již řekla, že eh, téma eh, bezpečnosti je klíčovým tématem digitální agendy. Mám jednu otázku týká se organizace práce komise. V letošním roce nám ještě eh, předložíte eh, zprávu, která se týká ENISY, Evropské agentury, která má sídlo na Krétě. Eh, sama nemá připojení k širokopasmovému internetu a není rozhodujícím mezinárodním hráčem. Byli u nás hosty zástupci amerického kongresu. Američané Eh, odsouhlasili eh, zákon, že chtějí asi miliardu eh, dolarů investovat do zabezpečení této technologie a Security Act ve spojitosti s touto sítí Eh, se obrátili s požadavkem, eh, aby se eh, americké oddělení dohodlo s evropskými standardy. My jsme poněkud skeptiční, co se týče agentury. Potřebujeme vůbec nějaké takovéto struktury v Evropě, abychom na stejné úrovni jednali na téma cyber security a standardizace s Američany. Chtěl bych vás ještě jednou požádat když se bude eh, eh, pracovat na návrhu nového zákonu eh, o agentuře ENISA. Jsme vůbec tedy schopni na stejné úrovni jednat s Američany. To samozřejmě také znamená, že všechna tato témata je třeba zapracovat do jednotné koncepce. Uvedu vám příklad. Například program bezpečnostního výzkumu mu bude také cyber security, bude to 30-50 eh, milionů a teď jde o otázku, jak se bude eh, odehrávat celá ta strategie v oblasti digital, téma security, tedy zabezpečení, jaká bude souhra jednotlivých oblastí a domnívám se, že kromě vaší digitální agendy a kromě téma bezpečnosti této oblasti je tu zapotřebí eh, vytvořit koncepci komise, jak skloubit jednotlivé přístupy a jakou institucionální roli má v budoucnu hrát agentura ENISA. Uh, la señora Trotman, por favor. Pani Trotman. Děkuji, paní předsedající, eh, paní komisařko, velice vám eh, děkuji za to, že jste se dostavila a seznámila eh, nás s digitální agendou. Mám jednu zcela přesnou otázku. Nejprve bych ráda něco řekla o interoperabilitě ve všech možných dimenzích. To pokládám za nesmírně důležité. Existují také otevřené standardy a e, e, svobodně přístupný software jako součást digitální strategie, ale v poslední verzi jsem již tyto formulace nenalezla, zejména jsem e, tu nic neobjevila o volně dostupném softwaru. Eh, chtěla bych se tedy eh, zeptat na důvodu těchto změn eh, mezi předchozí a současnou verzí. A co se týče těch norem, ty se netýkají jenom softwaru, ale technologií, jako například poskytování rádiových signálů prostřednictvím Media Flows, technologicky neutrální rámec by neměl být otevřenými eh, dveřmi pro neevropské technologie vzhledem ke konkurenceschopnosti vzhledem k hospodářské soutěži eh, musíme zajistit eh, příležitost našim vývojovým institucím. My musíme mít možnost tu nalézat odbytiště a za druhé, co se týče těch eh, průmyslových eh, možností, eh, snažila jste se nám digitální agendu dobře vysvětlit, ale nic jsem tu neslyšela o výrobě terminálů a mm, circuits. To jde stranou nebo se opírá vaše strategie zcela o posilování naší řídící role v té druhé oblasti, tedy o Eh, eh, v oblasti operátorů a výrobců, jak to bude vypadat eh, v oblasti služeb na evropské úrovni, to je tedy ta třetí úroveň. A potom mám dvě ještě drobné otázky. Kolegyně Castillo se té první otázky již dotkla. Ráda bych se zeptala, jaké možnosti má komise, aby sledovala realizaci toho telekomunikačního balíčku. Vaše záměry jsou jistě chválihodné, ale jaké prostředky může komise uplatnit, aby mohla sledovat eh, jeho realizaci, protože již nyní zjišťují, že některé členské státy, jak eh, to někdy bývá, tento balíček eh, naplňují s určitým tvůrčím volným přístupem. Vy jste se o tom sice zmiňovala, ale Eh, co se týče konzulací, tak mám takový dojem, že některé podniky nebo někteří aktéři jdou zase o krok zpátky oproti tomu, co kdysi slibovali. Můžete nám přesně říci, eh, kdy eh, přikročíme k realizaci. My nepotřebujeme pouze reagovat na finanční krizi, ale potřebujeme skutečný podnět a tady máme možnost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 a ultravysokorychlostního eh, eh, eh, internetu se rozvinout. Pan Rubiš, děkuji paní předsedající, paní komisařko, velice mě těší, že v bodě 2 digitální agendy konstatujete, že mezi roamingem a národními tarify má být saženo nulového rozdílu do roku 2015. Domnívám se, že nulový rozdíl v roamingu je velice důležitý, ale rok 2015 znamená ještě dlouhou cestu. To bude trvat ještě pět let, než má být dosaženo tohoto cíle. Na druhé straně eh, se teď provádí aukce širok jako e, pásmového přístupu a megahertzového přístupu. E, sama říkáte, to je až 100 megabajtů za sekundu. E, současné tarify v Tuzemsku u jednoho megabajtu je méně než jeden cent. Na druhé straně ale jsou i 19 eur za stejný výkon, za stejné období o stejné kvalitě za jeden megabajt. A my jsme stanovili, že velkoobchodní tarif za jeden megabajt by eh, se měl snížit na 1 euro, respektive na 80 nebo 50 centů během tohoto období. To by znamenalo, pokud výkon bude 100 MW za sekundu, eh, potom vezmeme ten tarif 19 eur, tak za jednu sekundu budeme potřebovat 1900 eur. 1900 eur za sekundu. Eh, rád bych věděl, co na to řeknou naši občané, až dostanou účet od Telekomu. Mě by tedy zajímalo, jak eh, se díváte na strukturu nadcházejících měsíců? Máme tu obrovský nárůst objemu dat, eh, zejména u té eh, čtvrté generace, také u upgradeu bajtové sítě a jaké cíle navrhujete do budoucna. E, musí se to realizovat všechno velice rychle. A druhý bod, a to je také chválihodné, je skutečnost, e, že se mají zdvojnásobit investice veřejného sektoru, anebo vůbec e, celkově investice. Dovedete si představit, že výnosy z aukcí, kterých se dosahují, budou pobítkami pro národní státy, když budou mít Eh, výnosy z aukcí, aby je eh, eh, vložili zase do telekomunikační oblasti veřejné a soukromé partnerství nebo jiná forma, že by Evropská unie k tomu přidala nějaké prostředky nebo vytvořila nějaké pobídky, aby se tato oblast rychle rozvíjela. Děkuji. Děkuji. A nyní posledním je pan Lambert. Děkuji, paní komisařko. Pan předseda Barroso vás eh, pověřil eh, touto zprávou o budoucnosti jednotného trhu. Když se eh, dívám na tuto cestu, tak se domnívám, že jste mnohem ambicioznější. Vy jste přijala, i když se to týká digitální agendy, tak jste přijala opravdu velice široký a ambiciozní pohled. A to je pozitivní. Vy se díváte na oblast IKT nejenom jako e, technologii per se, ale jako nástroj e, k hledání řešení. A to je správná cesta, e, jak se Evropa může ocitnout na čele průmyslové revoluce. Další pozitivní věc, a Katrin o tom hovořila, je interoperabilita a otevřené standardy to s, obě, s Eh, to bylo v konečném eh, dokumentu, ale pořád ještě usilujete o otevřené standardy. To je eh, kritické zásadně nutné, pokud máme být úspěšní a také stanovujete lhůty. To je nesmírně důležité. Není to pouze uvažování o tom, čeho chceme dosáhnout. To jsou eh, ty pozitivní věci, které podporujeme. A teď ještě tři připomínky, eh, které eh, vzbuzují pochybnosti. Je to multiplicita cílů a je třeba sledovat všechny tyto cíle. Chtěl bych naléhat, abyste nestrácela ze zřetele ty klíčové oblasti, Samozřejmě eh, eh, nechceme, abychom se za několik let zase sešli a zjistili, že eh, bylo dosaženo pouze málo cílu. A dále, jako tom hovořila Pilar, je to nutnost podpořit i další komisaře. Většina cílů, které jste stanovila, spadají vlastně do pole působnosti jiných komisařů a tady mám trochu pochybnosti, že lidé jako komisaře Gegen Potočník nebo Hegedart nejsou eh, tedy součástí vaší skupiny, která se zabývá digitální agendou. Když přemýšlíme eh, o eh, řešeních, tak je třeba tyto komisaře do toho začlenit. A další bod, a to je předmětem obav. Víme, než udeřila krize, tak jsme již čelili eh, nedostatečných dovedností v digitální oblasti a pokud se digitální agenda má stát skutečností, budeme potřebovat 3 eh, až 700 eh, tisíc dalších pracovníků v tomto průmyslu. Je to dobrá příležitost a usilujeme o ní. V době krizi je třeba znásobit úsilí, abychom získali odborné pracovníky a také si v tomto sektoru mohou dobře vydělat, ale může to být eh, také hrozbou, protože tyto pracovníky jen tak neseženete. A dále bych chtěl říct, když se podíváme na eh, množství investic v zahraničí, například v USA 88 miliard nebo 37 miliard v Evropě, nebo když se eh, podíváme na společnosti, které jsou mezi pěti nejlepšími, takže mezi my je jedna jediná evropská společnost. My klademe důraz na malé a střední podniky a je to správné, ale když eh, nebudeme mít tedy globální globální hráče, tak Evropa nemůže být eh, úspěšná. Paní eh, komisařko, abyste dosáhla své části agendy do roku 2020, za ty tři měsíce jistě budete mít eh, podporu, pozornou podporu, ale eh, opravdu se domníváme, že se ubíráte s právním směrem. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Thank you <clears throat> for your... Velice děkuji za vaše konstruktivní i kritické poznámky a dotazy. Dovolte mi říct, že já jsem si velice dobře vědoma toho, že toto portfolio je průřezové a že se musím, že musím spolupracovat s 26 kolegy. A nyní, co se týče předsedy Evropské komise, tak my se navzájem oba dva potřebujeme, je to jasné. A co se týče těch 20, těch 25 eh, dalších komisařů, tak je nutné tedy vést takové diskuse, abychom nakonec byli spokojeni všichni, aby tedy eh, nikdo z toho nevyšel eh, jaksi mm, oslaben. Já chci ještě říci něco, co zmínilo i řada z vás. Je třeba, aby ty cíle byly splněny a nejedná se pouze o to, že tedy čas je na naší straně, nebo můžeme říct tedy něco ve smyslu teď nebo, teď nebo nikdy. E, je důležité, abychom, tedy já i můj tým jsme se zamysleli nad tím, jak se můžeme v poměrně krátké době vypořádat s těmito cíly. Je důležité, aby tyto cíle byly proveditelné, aby to nebyly pouze určité vize, Eh, aby to byly cíle realistické. Souhlasím s tím, co jste říkali, souhlasím s tím, že je důležité, co eh, tedy jste zaznělo. Nejprve, co se týče komentáře paní Castillo, je důležité, abychom toto vše provedli do praxe co nejdříve. Je pravda, že nezačínáme na zelené louce, už jsme začali tím telekomunikačním balíčkem, poté jste sami převzali iniciativu, která se týkala uh, politiky spektra. Byl jste ten summit o politice spektra a eh, my tedy velice dobře víme, co máme dělat a víme také, co je v sázce. Je pravda, že ten program je dost ambiciozní na tu poměrně krátkou dobu, během které má být vyplněn. Již však eh, tedy bylo toho mnoho učiněno. Hovořila jsem se svými kolegy, mý eh, spolupracovníci odvádí vynikající práci a eh, je pravda, že tedy mý spolupracovníci tedy mají těžkou práci a zatím eh, jsme uspěli. Co se týče snahy provedení sdělení, nebo chtěla bych tedy, aby to sdělení o digitální agendě bylo provedeno co nejdříve. Hovořila jsem také o těch hodnotících eh, zprávách, o těch scoreboards a doufáme, že tedy ty um, výsledky těch hodnotících zpráv budou pozitivní. To znamená, že chceme všechny ujistit o tom, že tedy nikdo z té hry nevypadne. je důležité, abychom eh, měli velice dobrý úsudek. Co se týče nyní těch dotazů, tak hovořilo se zde, nejprve tedy paní Castillo hovořila o neutralitě sítí. Já chci zachovat otevřený a neutrální charakter internetu, o tom nejsou žádné pochyby. A navíc by bylo dost nepravděpodobné, kdybych říkala něco jiného. Už mě znáte, pamatujete si mě eh, za těch uplynulých pět let, kdy jsem tedy působila v jiné funkci a kdy jsem tehdy také hovořila o tom, že je důležité, aby zde internet byl transparentní, otevřený a neutrální. Takže zde bude tedy ta konzultace, eh, v červnu budou výsledky a komise vás bude, eh, komise bude vás i radu informovat do konce roku a Eh, pokud zde budou určitá opatření, tak to bude pouze v případě, pokud se objeví potřeba řešit určité konkrétní problémy. Čili zde, co se týče této otázky, tak té se budeme věnovat. Dále, pan poslanec Ehler upozornil na aha, tak pan poslanec zřejmě odešel, nicméně vy mu asi vyřídíte to, co nyní tedy řeknu. Pan Ehler se dotkl něčeho, co je velice fascinující. Ehm, jedná se tedy o otázku, která se týká bezpečnosti. Je to velice, velice důležité téma. Když hovoříme o bezpečnosti, tak musíme zde vycházet ze sdílené odpovědnosti. Evropská unie nemá výhradní kompetence. Na, takže když to porovná, když to porovnáme například s, eh, s USA. Nicméně zde tedy je cílem, aby se všechny zúčastněné strany spojily, abychom usilovali o udržitelnou a účinnou politiku bezpečnosti internetu. Jsme si vědomi toho, že je důležité, aby zde fungoval vzájemný kontakt mezi těmito zúčastněnými stranami. Pokud chceme posílit bezpečnost internetu, tak to musí být eh, Eh, musíme vycházet tedy z dialogu, eh, z partnerství a také ze zapojení všech zúčastněných stran. Musíme být také připraveni a já se vás nyní i ptám, zda vy jste na to připraveni, Zda jste tedy připraveni ještě posílit ambice tohoto digitálního programu. A já zde nabízím také několik iniciativ. Přinášíme nové iniciativy které mohou řešit výzvy, které bude Evropská unie řešit v budoucnu. Měli bychom být otevřeni diskusy, neměli bychom předstírat, že je pouze jediné možné řešení. Měli bychom hovořit o tom, že je vždy více řešení a e, měli bychom tedy společně spolupracovat. Také e, tedy mám na paměti Stockholmský program, Eh, také je mi jasné, že jsou té hodnoty, jako, je tedy, eh, jako jsou základní svobody. A toto vše však je nutné skloubit tedy s, to, s tím požadavkem bezpečnosti internetu. A proto je bezpečnost internetu a také Boj proti počítačové trestné činnosti eh, jedna věc, jsou to dvě strany jedné mince. Je také důležitá jednak prevence trestné činnosti na počítačích nebo počítačové trestné činnosti, jednak tedy prevence, ale také i represivní opatření. Je důležité, abychom, eh, co se týče této otázky, přinesli jasnou politiku. Tyto otázky jsou naprosto zásadní, navzájem se doplňují, ale navzájem eh, se, je, jedná se tedy o to, že co se týče toho zabezpečení sítí a bezpečnosti sítí, tak jsou také zásadní eh, jak občané, tak podniky. Dále zde byla, nebo padly otázky paní poslankyně Trautmann. A zároveň i pan Lambert položil otázku ve stejném duchu. Ptali se, proč ten nepodporují ty takzvané otevřené standardy. A já zde nechci vyvolávat nějaké terminologické eh, hádky. Jde o to, že chceme, aby zde byla určitá akce a aby ty výsledky podpořily tuto snahu. To znamená, cílem je, zda eh, jde o to, že ty otevřené standardy jsou pouze prostředkem Eh, naším cílem je interoperabilita a eh, tím se eh, také zlepší celý rámec pro interoperabilitu v budoucích letech. Také víte, že v mé svém minulém funkčním období jsem řešila otázky, které se týkaly interoperability a také otevřených standardů. Můžeme také hovořit o standardech stránek eh, www. Evropa je stále diskriminuje v různých věcech, které se týkají například veřejných zakázek. A dochází k tomu tedy, že eh, zbytečně tedy to nemá žádné výhody. Chceme toto eh, zastavit, chceme tedy tu situaci zlepšit, chceme, abyste byly lepší standardy. A chceme se soustředit na příslušná opatření. Souhlasím s vámi, s vašimi názory, které se týkají politik, eh, politik která se týkají příslušných odvětví. Je důležité, aby členské státy prováděly všechna opatření a pokud dovolíme to, aby členské státy neplnily eh, ta provádění, tak tedy ehm, to si jak si nemůžeme dovolit. Co se týče ještě těch sítí eh, nové generace, tak eh, z opatření tedy připravím a bude to velice srozumitelné pro všechny. Co se týče ještě toho přístupu k eh, sítím nové generace, tak některé zúčastněné strany chtějí co nejmenší regulaci. Já nechci, aby zde existovala regulace sama o sobě. Myslím si, že regulace má být pouze tehdy, pokud má smysl. A chci také přesvědčit průmysl, že eh, o, o tom svém přístupu. Já chci spíše, pos, já chci spíše podněcovat investice a eh, nechci si, eh, nejedná se zde určité rozpory, nechceme zvýhodňovat na jedné straně tedy někoho z těch hráčů, buď ty velké společnosti nebo ty malé. My chceme podpořit všechny a chceme celkově podpořit konkurenceschopnost na tomto trhu. Já chci podpořit všechny hráče, ty malé i ty velké, a chci říci, že budeme ke všem přistupovat stejně. Nyní, co se týče cílů eh, té, těch roamingových služeb. Nyní ještě existují rozdíly mezi eh, tarify, mezi roamingovými tarify. Jedná se tedy zde o ne- nedokončený vnitřní trh s telekomunikačními službami. My jsme si vědomi tohoto nedostatku a musíme tu situaci řešit. Nyní je to tak, že náklady by se neměly výrazně lišit a e, tím pádem tedy není žádný důvod, proč by e, spotřebitel měl platit mnohem vyšší ceny za roamingové služby. E, souvisí to tedy s tím, že chceme zavést vnitřní trh. Vnitřní trh bude pro všechny dobrý a je důležité, aby tedy toto se ukázalo i v tom každodenním životě. Čili očekávám, že ty rozdíly mezi těmi národní, mezi těmi cenami účtovanými vnitrostátně a mezi těmi roamingovými cenami nakonec tedy byly nulové. Do roku 2015 by tedy ty rozdíly měly být nula. A je zde ještě hodně času, eh, nej, je tedy ještě dost času, aby se s tím všichni vypořádali. Také jsou zde ještě další alternativy. Myslím si, že bychom mohli hovořit ještě o různých aspektech. Mohli bychom hovořit také třeba o dostupnosti různých sítí, Wi-Fi a dalších věcech, které mohou ještě zlepšit konkurenceschopnost eh, na tom trhu roamingových služeb. Hospodářská soutěž, konkurence by to měla ještě zlepšit a já se domnívám, že tam, kde je hospodářská soutěž. Tam, kde funguje konkurence, tak tam je to nakonec, tam vlastně na tom nakonec vydělá ten zákazník. My jsme slíbili, že do konce června příštího roku vás informujeme tedy o tom, jak funguje toto nařízení o roamingových službách. Celkově tedy pak zjistíme, jak, to, jak ta situace vypadá. Co se týče výzkumu a inovací, tak eh, o tom hovořil také pan poslanec Rubik. Zde jde o to, že tedy existují prostředky k podporování informačních a komunikačních technologií podle mého názoru by bylo dost eh, špatné rozhodnutí neinvestovat do tohoto sektoru IKT. Vy jste porovnával situaci v USA a v Evropě, ale můžeme se podívat třeba na situaci ehm, ve východní Asii. Zde je to také podobné. Je pravda, že jejich údaje nejsou možná tak transparentní, ale také víme, že oni hodně investují do eh, technologií IKT, čili můžeme toho udělat hodně jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni. Místo toho, abychom se navzájem obvinovali z toho, kdo může dělat více, tak bychom měli všichni usilovat o to, abychom posílili tyto investice. Co se týče rozpočtu Evropské unie, tak ten rozpočet znáte. Máme zde sedmý rámcový program. Tam eh, se jednalo o 16% meziroční nárůst a to také tedy přinese podporu ze strany EU. Dojde tedy ke zvýšení e, z částky na celá miliardy na 1,7 miliardy pro rok 2013 a pak tam ještě bude vlastně další e, navýšení a to nás dovede až k tomu zdvojení investic, o kterém jsem hovořila a na které jste se ptali. Potřebujeme také, aby stejné úsilí vyvinuli jak členské státy a také rada vyzvala v loňském roce členské státy, aby toto úsilí vyvinuli. Zazněla zde také zajímavá poznámka, tedy všichni jste měli velice zajímavé poznámky, ale pan Lambert tedy řekl něco velice zajímavého. Eh, je pravda, že mm, mám možná příliš mnoho cílů, kterých chci dosáhnout a je s tím spojené určité riziko, Já se budu snažit, abychom e, dokázali změřit všechny ty cíle, abychom dokázali změřit plnění všech těch cílů pomocí těch hodnotících zpráv, pomocí těch scoreboards. Já se snažím, abych byla velice transparentní, aby ta moje práce byla co nejtransparentnější a vy sami uvidíte pomocí těch hodnoticích zpráv, v jakém, e, jak se mi daří, v jakém tom cíli, jak se daří těch jednotlivých cílů dosáhnout. Já jsem nyní komisařkou pro digitální program, takže prostě musím dělat svoji práci. A chci ještě říct, aby nedošlo k určitému nedorozumění, tak já chci říci, že se nejedná o nějakou mou digitální agendu. Je to digitální agenda Evropské komise. A od dnešního rána se jedná také o digitální agendu, kterou tedy schválila, kterou přijela za své i eh, rada. To znamená, Jedná se o to, že tedy potom, eh, že to nebudu pouze já, kdo budu provádět tu digitální agendu, že tam je ještě mnoho dalších hráčů, ale já upřímně doufám, že nakonec po skončení této debaty se ke mně přispojí všichni, že to budou tedy všichni komisaři, rada, eh, vlády členských států a že také váš výbor a vy jako Evropský parlament, že se všichni připojíme té digitální agendě. No a nyní ještě jste hovořil o potřebě kvalifikovaných pracovníků. Je důležité, abychom všichni e, pracovali stejným směrem. Je důležité, aby všichni se vzdělávali tím směrem, kterým se bude ubírat vývoj. Pokud očekáváme, vývoj digitální agendy a digitální společnosti, tak poté se nám může e, podařit e, naplnit tedy těch 700 tisíc pracovních míst, e, pokud tedy tam bude dost talentovaných osob, které budou mít zájem působit v tomto sektoru. Je také důležité zvyšovat takzvanou počítačovou gramotnost. Souvisí to také s těmito pracovními místy možná bychom to měli, nebo hovořila jsem o tom, že také by to mělo být jednou z priorit pro program Evropského sociálního fondu pro budoucí roky, ale je důležité, aby si lidé uvědomovali, že to je obor, který je zajímavý, který je zábavný a měli bychom podporovat eh, všechny eh, lidi k tomu, aby pro ně byl tento obor zajímavý. A pokud se podíváme na situaci z celoevropského hlediska, tak je také zajímavé, že je zde velký počet mladých evropských lidí, kteří se zajímají o tento obor. Děkuji paní komisařce. Ještě máme trochu času a je zde ještě několik kolegů, kteří bohužel museli odejít, protože měli jiné povinnosti, ale ještě se přihlásilo o slovo osm kolegů, čili já vás poprosím, aby jste tedy ještě položili své otázky, ale po, po, prosím vás, abyste se omezili asi zhruba na jednu minutu pro každou otázku a poté ještě na to rychle zareagujeme. Ještě na to pak ještě rychle odpovíme. Nyní paní Mekis, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, paní Krusová, komisařko, Děkujeme, že jste přišla mezi nás a děkujeme vám nejen za vaše ambiciozní plány, ale nyní jsou to i ambiciozní plány rady a snad brzy i ambiciozní plány naše. A k tomu bych se chtěla na něco zeptat. Souhlasím s předřečníky v tom, že IKT jsou šance. Jsou šancí proto, abychom čelili našim velkým společenským výzvám, například v oblasti klimatu, energetiky, stárnutí populace, ale můžeme to vidět také jako šanci pro vytvoření pracovních míst. Mám čtyři konkrétní otázky. Zajímá mě hlavně možnost eh, energetiky a eh, potírání změn klimatu. Vy to, o tom něco říkáte. Jak vidíte implementaci tzv. smart meters Eh, Nizozemsku to bohužel bylo trochu zklamáním, i když to přece může být mnoho výhod. Jak se, jak se zasadíte o to, aby se tato věc stala samozřejmostí? Eh, existuje celá řada malých a středních podniků, které působí v oblasti informatiky a zdravotnictví a tím mají velké problémy přitáhnout eh, finance, aby nastartovali své projekty. Jak se chcete postarat o to, abychom ty podniky, které s něčím začínají, jsou tedy velice citlivé, eh, dostali svoji podporu, kterou potřebují. A třetí téma se týká zdravotnictví. O tom také hovoříte, hovoříte o e-health. Jaké jsou tam konkrétní akce? Vy hovoříte o plánech, ale je tam celá řada neznalostí na straně pacientů. Nebylo by úkolem komise a nebo i vlád, aby zvyšovali povědomí u veřejnosti, povědomí o e-health, aby nepanovaly žádné obavy z tohoto projektu. A poslední otázka se týká toho, že jste říkal, že jste hovořila se zainteresovanými stranami, chcete s nimi hovořit eh, průběžně, a chcete rychle realizovat digitální agendu. Myslíte si, že by bylo možné ještě více komunikovat eh, se zúčastněnými stranami a malými a středními podniky? Ta vaše kartička se mi velice líbí a mám pro vás novinku na IT kongresu, kde jste také byla na zahájení. Tam je takzvaný tag reader a pomocí jakého malého tagu může můžete tedy eh, oskenovat například eh, prostřednictvím iPhoneu a získáte celou řadu informací z tohoto tagu. Ovšem problém je ten, že je to technologie firmy Microsoft. Děkuji, paní Lieblere. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že doba už pokročila, budu hovořit stručně. Děkuji velice paní komisařce za to, že nám umožnila strukturovaný dialog dnes a dovolte mi potrhnout, že vítám vaši digitální agendu, kterou jste nám předložila. Dvě témata, o kterých chci hovořit. Za prvé to infrastruktura, broadband targets, první z bodů na vaší kartičce, širokopásmé cíle a ve vašem výkladu vyplývá, že je důležité, abychom budovali rychle širokopásmovou infrastrukturu v Evropě. Tématem jsme se zabývali i v souvislosti s telekomunikačním balíčkem a jako parlament jsme se velice snažili, co se týkalo rolloutu generací, eh, sítí příští generace, tak komise k tomu nic neříkala, ale my jsme k tomu něco řekli a chci všechny podpořit v tom, aby to, co bylo formulováno v telekomunikačním balíčku a bylo zde přijato valnou většinou, bylo také konkrétně realizováno. Konkrétně jde o to eh, podporovat pobítky do optických sítí. Chci to podtrhnout a v příštím roce a půl, dvou letech při každém rozhovoru s vámi o tomto tématu budu hovořit. Rozpočtu 27 členských zemí jsou na tom špatně, nejsou tam peníze, takže musíme ty soukromé podniky, které jsou ochotné investovat do budování širokopásmé struktury, podporovat, podporovat a ještě jednou podporovat. Musíme pro ně vytvořit příslušné pobídky. V telekomunikačním balíčku už jsme se zabývali pobídkovými nástroji. Hovořili jsme o tom, že investiční riziko se musí zohlednit při kalkulaci a také co eh, se týče opatření v oblasti rizik a spolufinancování potřebujeme, takže já jsem zvědavá na sdělení v této oblasti a doufám, že to, o čem už rok a půl diskutujeme, zde bude reflektováno. Druhé téma. Dnes se hovoří o obchodních praktikách Google. Mělo by mě, co dělá komise nejenom z hlediska ochrany autorských práv, ochrany e, údajů, vy jste bývalá komisařka pro konkurenceschopnost, byla jste ve své funkci velice úspěšná. Eh, zajímalo by mě, zda komise také pohlíží na případ Google z hlediska konkurenceschopnosti. Děkuji. A nyní pan Fanny Storoy, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také, že k nám přišla paní komisařka a já bych možná zareagoval na její poznámky týkající se Second Life a to, co ještě přijde. Nevím, zda to také ladí s nizozemskou politikou, kdo ví, uvidíme. Ale zůstaňme u naší digitální agendy. Řekl bych, že máte skutečně v rukou zlato. A také se to náležitě podtrhna. Dovolte mi dvě poznámky. Za prvé, o tom také hovořila paní kolegyně, a to je téma zdravotnictví. Když pohledu na váš dokument, tak mám pocit, že je to příliš zatížené na ten benchmarking a vzájemnou výměnu, ale když hovořím s průmyslem, tak máme velmi eh, vyvinutou technologii, ale máme velice fragmentovaný trh. Například Philips, Siemens, jiné firmy udělali mnoho, ale vidíme, že je tu taková roztříšenost, roztřištěnost, že je těžká ta realizace na trhu. Je to jako kdybychom běželi se svázanýma nohama. A také co se týče invenčnosti, které se bude vaše agenda týkat, vy říkáte, máme zde určitý eh, vzorový program, který se rozjel a který se nezadehnul, abychom to také mohli říci, protože v jednotlivých zemích se nyní začíná šetřit, říká se, už nemáme peníze. A když nyní nesformulujeme společně agendu, která bude nejenom horizontální, ale také se musíme zaměřit na to vertikální. To chci podtrhnout, když se dohodnete o něčem, o investování do vědy a výzkumu, aby to fungovalo i v různých zemích. Často vidíme, že máme evropské výzkumné programy, ale už to nereflektuje ta národní úroveň. Takže zde ještě musíme hodně udělat. Eh, souhlasím s tím, co říkala moje eh, kolegyně Martis. My dáváme dotace do výzkumu a co skutečně funguje je, když, se, když přijde Evropská investiční banka a e, poskytne zajištěné půjčky, tak aby tam mohlo cirkulovat peníze na trhu. Takže opravdu zde apeluji na ten inovativní přístup. A e, Druhé téma se týká revize e, směrnice o ochraně osobních údajů. A když se podíváme například na problematiku sociálních sítí, tak se tam objevují data na místech, kde to nikdy nebyl cílem a s ohledem na naši mládež je to téma, kterým bychom se opravdu měli zabývat. A domnívám se, že bychom zde měli diskutovat. E, v tomto roce nám představíte některé údaje, ale ještě nebude ta rovnováha mezi ochranou na straně vládní a tím, co se skutečně děje v praxi. Takže já vám přeji v této oblasti hodně úspěchů. Děkuji. A prosím, buďte struční jinak to nestihneme. Paní předsedající, já bych velice rád poděkoval paní komisařce za tuto příležitost, za <clears throat> vysvětlení i za ten drobný dárek, který jsme všichni dostali Pokládáme za důležité, abychom mohli sledovat tyto cíle. Osobně bych chtěl také odpovědět za odpověď, kterou jsem obdržel 27. května na písemně položenou otázku. Týkala se e, zhoršené situace sdělovacích prostředků e, v důsledku socioekonomické krize a jaké to může mít dopad dopady na eh, práva občanů se volně vyjadřovat. Evropa teď prožívá těžké časy a my se současně zaměřujeme na digitální agendu. Je tu ale eh, ekonomický problém, který je ojedinělý všechny členské státy hledají východisko z krize prostřednictvím digitální agendy se e, naše e, vyhlídky nezhoršují. Domnívám se, že je potřeba podpořit ty státy, které se dostaly do hospodářské recese a které nemají e, nutné finanční prostředky k modernizaci. Novináři zástupci tištěných médií se bohužel také dostali do těžké situace. Řešení, která jste, paní komisařko, navrhovala, aby tisk nadále e, působil jako strážce demokracie, tyto prostředky nepostačují, aby bylo možné dosáhnout rozhodujícího průlomu na národní úrovni. Bohužel je stále ještě dostatek lidí, kteří dávají přednost tištěním médiím a kteří eh, neuvažují o využití digitální varianty sdělovacích prostředků. Já pocházím z členského státu, kde eh, platy ve veřejných eh, službách a výplaty důchodů eh, ne budou postačovat, budou nadále záruky pro eh, nezávislost tisku, pro zajištění možnosti se volně vyjadřovat, když budou politici eh, rozhodovat o tom, kde se budou využívat finanční prostředky. Eh, po diskuzi s paní komisařkou eh, máme na programu ještě další eh, debatu. Musím vám připomenout, že je třeba, abyste kladli otázky opravdu stručně. Na seznamu řečníků mám ještě čtyři řečníky. Prosím, vyjádřete se a potom požádám paní komisařku, aby zodpověděla na všechny otázky, respektive komentáře podle jednotlivých eh, témat nebo jak bude chtět eh, postupovat, tak eh, snad nejlépe využijeme zbývající čas. Tedy ještě čtyři příspěvky paní Tykau, paní Kolaska, Uníska. Děkuji. Paní předsedající, Paní komisařko, nejprve bych se vás ráda zeptala, v jakém stádiu se nachází e, program širokopásmového pokrytí. Hovořilo se o přidělení miliardy eur, aby do konce roku 2010 byl eh, k dispozici širokopásmový internet eh, v celé Evropské unii. Nyní vidím, že se tato lhůta v programu pozměnila. Ráda bych tedy eh, znala ten nový cíl. Co se týče agentury ENISA, já jsem pro prodloužení a také pro rozšíření mandátu pro tuto agenturu také vzhledem k některým výkonným kompetencím, aby členské státy získaly podporu v nouzové situaci, protože víme, že IKT struktury v členských státech patří k těm kritickým strukturám. Dále, co se týče interoperability, víme, že je třeba zajistit přeshraniční interoperabilitu elektronických služeb. A také víme, že udělování veřejných eh, zakázek eh, v tomto odvětví představuje 16 a až do roku 2015 máme splnit cíl, aby se veškeré veřejné zakázky přidělovaly elektronickou cestou. Jak chcete dosáhnout tohoto cíle? A jak chcete propracovat uh, elektronickou fakturaci, aby všechny firmy mohly poskytovat tyto služby. Já vím, že máte rozsáhlou agentu, která se týká elektronického podpisu. Um, už mohla byste nám také něco říci uh, ohledně validace uh, elektronického podpisu a konec konců, co se týče vašeho plánu vytvořit eh, e-government. Eh, chtěla bych, abyste se obrátila na nov na eh, členské státy, aby vypracovali novou strategii boje s počítačovou kriminalitou, protože je nutné mít větší zabezpečení na internetu. Vysílá se stále více údajů, údajů osobní povahy a je třeba působit jasně, abychom tomu čelili. Děkuji. Ráda bych vám poděkovala za stanovení takovýchto eh, ambiciozních cílů. Jsou opravdu jasné a musíme je také jasným způsobem realizovat. Eh, snad eh, bychom eh, potřebovali, abyste nám eh, poskytla informace o realizaci těchto cílů. Eh, já chápu, že 100% občanů má mít přístup k širokopásmovému internetu a potom to má být opět ve prospěch všech Evropanů. To znamená, že je třeba, aby členské státu dosáhly těchto cílů. A ty jsou již dost, některé jsou dostatečně e, zabezpečeny, jiné zase ještě pokulhávají. Paní komisařko, co můžeme udělat v těch eh, zemích, které ještě zaostávají? Je tu zapotřebí spolupráce s jejich vládami? Já se velice omlouvám, musím pospíchat, protože musím vystoupit na jednání jiného eh, výboru. Eh, doufám, že mi eh, sdělí odpověď na mou otázku. Děkuji. A pan Ody má slovo, prosím. Děkuji, paní komisařko. Evropská unie stroskotala. Nepodařilo se nám eh, vytvořit eh, výkonné hospodářství, systém eh, Galileo nemůžeme financovat nyní elektronická gramotnost. Jak toho dosáhnout? Evropští občané jsou unavení a také to závisí na přístupu k prostředkům. Jak nám můžete eh, poskytnout určité záruky a také co se týče obsahu, můžete nám zajistit, eh, že eh, autorská práva, základní práva, rasismus, xenofobie, že tyto aspekty nijak neutrpí. Můžete tedy poskytnout určitou záruku, která se týká obsahu a poslední. Omlouvám se, že jsem se nezúčastnila z začátku. Eh, eh, já jsem se setkala s ministry pro digitální záležitosti. Eh, budeme mít záhy volby proto eh, chtěla bych se zeptat širokopásmového připojení, protože tu máme dvoutřetinovou eh, společnost. Někteří ten přístup mají a někteří ne, zejména venkovské oblasti. V mé oblasti se objevuje velmi mnoho inovativních řešení. Eh, nové společnosti nabízejí a zajištění prostředků je v současné době nesmírně obtížné a je tedy důležité, abychom optimalizovali stávající infrastrukturu například e, připojení venkovských škol, e, děti nemají přístup k internetu e, v té vesnici, takže tady je zapotřebí vytvořit Eh, přístup k infrastruktuře. A eh, tady eh, nejsou jasné nápravidla v Evropské unii vzory vaší konstataci z loňského roku. Chtěla bych říci, že veřejný sektor by se mohl snažit a překlnout tuto propast pro oblasti, které by jinak zůstaly izolovány. Je třeba to podpořit. Děkuji. Pokud mi dovolíte, tak bych začala nejprve eh, reakcí na otázku paní poslankyně Fordové. Pokud je něco nejasného, tak mi to prosím řekněte. Řekněte, eh, kde je problém, kdo něco říká nejasně, co, je, co je, se říká nejasně, protože já zde mluvím k publiku, které se zajímá o tyto otázky. Eh, hovoříme o tom, že má být rozšířen internet, že nemají existovat lidé, kteří vůbec neumí používat internet a že máme dále eh, mm, rozšířit naše cíle. Na této kartičce se hovoří, že do, do roku 2013 má mít každý evropský občan přístup k internetu. Možná mě to bude stát hlavu, Může to být eh, následkem, ale skutečně si to můžete poté zkontrolovat, je to zde napsáno. Zároveň však potřebuji, aby i rada eh, se k tomu zavázala, protože právě rada bude eh, konec konců tím prostředníkem, který se tedy musí postarat i o tyto venkovské oblasti. A mimochodem nejedná se pouze o oblasti venkova, kde je problém s internetem. A já jsem si jistá, že se také hovoří o tom, že je důležité, aby zde bylo určitá rozmanitost poskytování internetu. E, jsou zde tedy pevné, e, pevné připojení, e, různá optická vlákna, ale také zde je třeba možné využít různé satelity nebo satelitní spojení právě třeba pro ty venkovské oblasti. Je tedy pravda, že už i Barózova první komise se účastnila tohoto těchto snah, ale pokud je tam něco, co ještě není jasné, tak mi to prosím řekněte, protože já si myslím, že ten program je představen zcela jasně. Já se však bojím jedné věci. Ta předchozí komise otevřela určité možnosti vy jste hovořili o té jedné miliardě eur. Nejedná se o jednou miliardu, jedná se o částku 1,2 miliardy. To bylo určené na širokopásmový internet. A hovořilo se o tom, že to jsou peníze na širokopásmový internet. Nakonec mm, však na ten broadband byla vynaložena pouze třetina této částky a ty další částky byly přesměrovány na další eh, otázky, které se týkaly eh, spotřebitelských otázek. Myslím si, že co se týče tohoto digitálního programu a digitální budoucnosti, tak je jasné, že bychom se neměli občas nechat jaksi mm, zastavit, nebo neměli bychom být, neměli bychom se soustředit na ty, pouze na ty krátkodobé cíle, neměli bychom by, neměli bychom být příliš krátkozrací v těch cílech. Pokud zde digitální svět nabízí určité příležitosti pro všechny, tak to jsou e, příležitosti pro ekonomiku, pro pracovní místa, pro sociální začlenění a je důležité, abychom tedy e, se do toho zapojili a abychom o tom mohli hovořit. A nyní už tedy budu reagovat na ty otázky v pořadí, v jakém padly a budu uh, hovořit stručně. Za prvé souvislost s bojem proti změně klimatu. Já jsem si velice dobře vědoma, že máme vynikající příležitost k tomu, jak také se zapojit do boje proti změně klimatu. Máme zde tedy ty inteligentní přenosové sítě, také zde máme ty inteligentní elektroměřiče a to jsou všechno Eh, věci, pomocí kterých ukazujeme, že to myslíme vážně. Jsou, eh, také hovoříme s, se zástupci průmyslu, ale musíme hovořit i s těmi dalšími vrstvami směrem blíže spotřebiteli. Já sama nedokážu přesvědčit členské země, aby zaváděli tato opatření. Já jim pouze, pouze mohu opakovat, že to bude dobré a že to bude eh, tedy nakonec přínosné. A nakonec tedy to bude situace, která přinese dobré výsledky pro všechny strany. Možná bychom také ještě měli zdůrazňovat, že evropský průmysl ehm, by měl zdůrazňovat, že pokud budete, použi- po, pokud budete využívat v domácnostech ty eh, inteligentní elektro, Eh, měřiče, tak to nebude dobré pouze pro klima, pro ochranu životního prostředí, ale pocítíte to kladně i ve své peněžence. Takže to jsou takové věci, které bychom měli zdůrazňovat. Dále jste padly dotazy, které se týkaly projektu e-house. Eh, jsou zde eh, je to v podstatě zároveň velká příležitost a zároveň je to prostor k mnoha obavám. Eh, jde tedy o to, abychom eh, lidem mohli ehm, tedy přinést přístup k jejich eh, údajům. Jedná se tedy, pardon, jedná se o iniciativu pro zdravotnictví, pro elektronické zdravotnictví. Jedná se o údaje. A pokud chceme přispět k lepšímu životu evropských občanů, tak také jde o to, aby občané měli jaksi ta, ty údaje o své zdravotní situaci stále s sebou, aby tedy k ním měli přístup. A jde, jsou zde však určité obavy. To jsou právě ty obavy, velké obavy. Hovoří se o tom, že někteří, nebo někteří lékaři, některé kliniky eh, hovoří o těchto obavách. Doufejme tedy, že se nám ehm, podaří dosáhnout těchto cílů, které se týkají toho elektronického zdravotnictví. Dále zde padla otázka na eh, investice. Je pravda, že ty soukromé investice jsou stále ještě malé a zatím jsme nezaznamenali žádné velké investice. A je také pravda, že pokud dojde k eh, opoždění toho projektu rozšíření širokopásmového internetu, tak to může také oslabit naši konkurenceschopnost. Takže je důležité posílit eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru. A je také důležité, abychom posílili důvěru v to, že tento druh partnerství je také ziskový a je důvěryhodný. Velice silně podporuji, abychom k tomu, eh, abychom toto ještě posunuli dopředu. Dále jste padla otázka, která se týkala Google. Eh, můj kolega Almunia právě se zabývá eh, činností Google. Ještě je příliš brzy na to, abychom dokázali říci, zda tedy se to bude nějakým formálním způsobem vyšetřovat, ale my se na to můžeme podívat Ehm, pozitivně, můžeme mít určitý evropský Google a to by možná bylo užitečnější a přineslo by to pozitivní výsledky eh, akcí, které chystá komisař Almunia. Dále eh, se ještě, co se týče další otázky, tak je to otázka, která mm, byla dost citlivá, takže já chci být sice transparentní, ale zároveň tedy to je otázka, o které, mm, která je citlivá. Další otázka. Eh, jedná se o to, abychom skutečně všichni se dohodli, abychom, všichni, abychom se všichni shodli na tom, že je důležité vynakládat finance na širokopásmový internet, protože to je nesmírně důležité pro budoucnost. Dále jste padl dotaz na elektronický podpis. Máme zde směrnici o elektronickém podpisu z roku 1999. Zde je tedy definice elektronického podpisu a také jsou zde definovány způsoby, které jsou určeny pro ověřování toho elektronického podpisu. Směrnice výslovně říká, že tedy ten elektronický podpis eh, je způsobem identifikace a že tedy také používání toho elektronického podpisu přispívá k důvěře. My doufáme, že tedy posílíme E, tento aspekt, protože už to jaksi zastaralo. Pak zde ještě byl dotaz paní Kolárské. Až budeme hovořit s členskými státy o strategii zavádění širokopásmového internetu, tak zdůrazním také potřebu koordinace a také, co se týče podpory Evropské investiční banky, tak toto vezmeme v úvahu. Také, do, také vezmeme v úvahu doporučení nevládních organizací a příslušných eh, oborů průmyslu a o tom všem vás budu informovat. Už jsem hovořila o broadbandu, také připravujeme opatření, která mají zajistit to, že dojde ke zjednodušení přístupu na internet a k legálnosti. A ještě poslední poznámku, která se týká iniciativy e-government, neboli tedy elektronické zprávy. E, já tedy posiluji všechny základní principy, jako je tedy transparentnost, otevřenost, interoperabilita. E, také to souvisí i s také podporují jednotný trh, otázky, jako, jsou přenosy, jako je přenositelnost a účinnost a další rysy. Jsou, souvisí to také i s integrací všech různých administrativních procesů. Paní komisařko, velice vám děkuji za tento mimořádný čas. Jsem si jistá, že v nejbližší budoucnosti budeme mít více příležitostí, abychom o tom diskutovali, takže ještě jednou velice vám děkuji. Yeah. Yeah. If, if, if someone is having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 Dámy a pánové, 18. června nám komise dodala dokument týkající se řízení internetu, další kroky a nyní zde máme návrh zprávy od zpravodaje Francisco Sosa Wagnera a on nás bude informovat o pozměňovacích návrzích. Zítra budeme hlasovat a hlasování v plénu bude 15. června, takže prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve uklidnil kolegyně a kolegy v tomto výboru. Budu hovořit co možná nejstručněji, protože jsme měli velmi nahuštěný program a mnoho věcí zde již bylo zmíněno, které nalézáme také v této zprávě, takže se domnívám, že máme dosti přesnou představu o těchto záležitostech. Dovolte mi využít této příležitosti také k tomu, abych se věnoval pozměňovacím návrhům, které dorazily. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a podporu při vypracování této zprávy. Vážím si podpory stínových zpravodajů a i kolegů, kteří podali pozměňovací návrhy. To přispělo ke zlepšení tohoto textu, který jsem kdysi formuloval. Mohu zkusit krátce schrnout pozměňovací návrhy, o kterých budeme zítra hlasovat. Je asi tak pět nebo šest skupin pozměňovacích návrhů. První z nich se týkají pohledu na internet, jakožto ve, globální veřejný statek. To je pojem, který se také objevuje v mojí zprávě. A vedle toho pojmu veřejný statek se také hovoří o tom, že je třeba spravovat internet v obecném zájmu a to je něco, co je skutečně důležité. Další kompromisní pozměňovací návrh se týká společných hodnot. I o tom se odehrála diskuze, zvláště v uplynulých měsících. Aby kolegyně a kolegové, kteří to tak blízce nesledovali, věděli, tak jde o to zajistit, aby i hodnoty Evropské unie a jejich smluv se ukázalo, že jsou to hodnoty, které jsou zastoupené na všech mezinárodních fórech a také na těch mezinárodních fórech, které souvisejí s řízením internetu. Zvláště co se týče zastupování hodnot na takových fórech a grémiích, kde jsou zúčastněné země, které nezdílejí hodnoty Evropské unie. To je velice důležité. Je to důležité, když se zasazujeme o hodnoty, které jsou pro nás společnými hodnotami a které jsou hodnotami naší kultury a naší civilizace. To je něco, co bychom chtěli zvláště podtrhnout. Kompromis číslo 3 se týká upřesnění v oblasti omezení přístupu k internetu. Každé omezení, které je považováno za nezbytné, například omezení týkající se eh, ochrany dětí nebo nezletilých, každé omezení musí být omezeno jenom na to, co je nezbytně nutné. A zde se tedy podtrhuje význam dvou základních principů a to je princip přiměřenosti a také efektivita. Známe je z našich smluv, známe tyto pojmy také z evropské legislativy i ze Soudního dvoru pro lidská práva, i od Evropského soudního dvora. Domnívám se, že tyto dva prvky a jejich uvedení v textu zprávy ještě upřesňují to, o co jsme usilovali. Další kompromis, kompromis číslo čtyři, ten se týká zařazení dalších principů do tohoto textu. Principů, kde musí být obezřetní zástupci jednotlivých zemí Hovořila o tom i paní komisařka, je to princip transparentnosti, demokracie, multilateralismu, otevřenosti, interoperability, neutrality sítě, zodpovědnost soukromého sektoru, který se zabývá každodenním řízením internetových zdrojů. Všechny tyto principy, o nich už jsme dnes odpoledne diskutovali. Právě tyto principy jsou do zprávy také zahrnuty prostřednictvím kompromisu číslo 4. Na základě toho zdůrazňujeme, jak už tomu bylo i původně ve zprávě, že je nezbytné koordinovat práci institucí EU v oblasti všech grémí, které mají souvislost s internetem. To je podle mě důležité téma protože to se nemusí dít pouze v organizaci ICANN, ale i v jiných mezinárodních organizacích. Ve své zprávě jsem v tomto duchu již poukázal na to, jak je nezbytné, aby zde eh, evropské instituce postupovaly koordinovaně a že to platí také pro členské státy, když se zabýváme otázkami řízení internetu a zprávy internetu. A už jsem o tom hovořil i zde v tomto výboru. Je to jeden ze zásadních cílů této zprávy, sice jasně ukázat, že kritika, která je na nás směřována ze strany externích eh, instancí, kritika, která se týká určitého nepořádku při prezentování našich postojů, je něco, co musíme opravit a tato, toto skorigování jde právě cestou formulování společných e, názorů a postojů, které pak mají zastupovat jednotlivé instituce a i členské státy, a to zvláště v souvislosti s řízením internetu. V tomto duchu tedy text určitým způsobem zlepšujeme. Tato zlepšení se týkají toho, že se zde zavádí alternativní mechanismus pro řešení sporů, zvláště co se týče rozhodnutí IKANu, která musí být vyvážená. Dalším aspektem je diverzifikované financování. Znamená to, že finance pocházejí z nejrůznějších oblastí, aby tomu nebylo tak, že by určité oblasti měly zásadní vliv na ICAN. A také je třeba zajistit, aby správní výbor a rozhodnutí ICANu zohledňovaly co nejvíce zainteresovaných. A musí zde být také co nejvíce zástupců zemí ze světa, kteří se musí zapojit do řízení internetu. Tak já se domnívám, že to jsou ty zásadní aspekty. Můj postoj zpravodaje je ten, že podporuji kompromisní pozměňovací návrhy. U některých aspektů jsou to spíše takové drobnosti, jsme zamítli pozměňovací návrhy. Týkalo se to určitých drobnějších záležitostí, Dnes odpoledne jsme také slyšeli formulaci komise, která se týká této problematiky, čili stanovisko eh, výboru Libe. To jsme také obdrželi dnes odpoledne a my jej podrobně proskoumáme a uvidíme, co z něj převezmeme, ale v principu souhlasíme s tím, co je ve stanovisku uvedeno tak nyní bych rád samozřejmě slyšel i vaše názory a postoje a dovolte mi ještě jednou poděkovat všem, kdo se zapojili do vypracování této zprávy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaj, pan Fanistoroj. Ano, já budu také stručný, tak jako zpravodaj, protože hovořil o bodech, o kterých jsme jednali. Eh, ta komunikace o vlastním textu a pozměňovacích návrzích byla dobrá. My jsme podtrhovali vyváženost, to, že hodnoty, které jsou pro Evropu ústřední, byly, aby byly také jasně formulovány v daném textu. To jsme podtrhli, že je důležité hledat vyváženost mezi tím, co se týče vlády veřejného soukromého sektoru a státní zprávy, takže my s tím souhlasíme. Další prvek, ten se objevil dosti pozdě a to byla doporučení eh, výboru Jury. Eh, my jsme, stanovisko tohoto výboru, my jsme se na to podívali, Říkal jste, že v hrubých rysech s tím souhlasíme. Já bych zde měl poznámku k článku číslo 6. Tam se píše, cituji, Imposing restrictions on internet access by a way of censorship, filtering, monitoring or otherwise. Vlády by se měly stržet omezování přístupu formou cenzury, a co se týče toho vlastního monitoringu, že se věc jako taková sleduje, to není problém, že by to vedlo k nějakým zásahům, ale výbor Jury, pokud by se měl vypustit ten pojem monitoring, zatím ho tam tedy máme, myslím si, že to nebude nutně zlepšení a my bychom zde za naší frakci chtěli tedy oddělené hlasování tomto bodu. A potom uvidíme, jaký je eh, postoj zde. To je vlastně vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji. Katrin Trautmann, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji, který opravdu velice dobře uh, vyjednal kompromisní návrhy a musím říct, že naše politická skupina s vámi souhlasí. Podařilo se nám je při přípravné schůzce již eh, prodiskutovat. Domnívám se, že se zpravodaji podařilo nalézt formulace, které opravdu eh, umožní, aby celá řada pozňovacích návrhů odpadla. A tato zpráva přichází ve správnou dobu. Právě nyní připravujeme fórum o eh, internetové zprávě a Domnívám se, že to podpoří i naše přání, abychom vyslali delegaci k účasti na pátém fóru, a to trochu větší eh, delegaci než dříve. Toto fórum se bude konat ve Vilniusu. Náš parlament tam bude moci uspořádat workshop právě na jedno z těch témat, které se objevují ve zprávě. A to Eh, jazykový nebo lingvistický pluralismus. Ten má eh, podpořit svobodu projevu. Tedy v zásadě souhlasíme, máme text, který vnesl jasno do různých možných a nutných kompetencí, Eh, v oblasti elektronické zprávy. Obsahuje to také eh, výhled do budoucnosti. Eh, také tu máme jasné představy, jak se má dále vyvíjet organizace ICANN. A bude tedy naším potěšením vyjádřit souhlas i zítra. Děkuji. Pan Lamberts, prosím. Oui, donc je voulais juste faire euh, Děkuji. Mám pouze jednu jedinou připomínku, která se týká postupu. Když hovoříme o ochraně dětí, tak se zase otevírá celá ta diskuze na téma, eh, jak je možné omezit přístup k internetu a to mě tak trochu zlobí, protože po velkém úsilí jsme dosáhli jednoty při třetím čtení o telekomunikačním balíčku a je nutné začínat zase od začátku. Když řekneme eh, stejnou věc, tak to nemá smysl a eh, když to řekneme jinak, tak to také nemá smysl. Prostě eh, potom vzniknou nejasnosti. Eh, takže bych se rád obešel bez tohoto postupu, ale jinak se mohu připojit ke slovům Katrina, poděkovat zpravodaji eh, za to, že pracoval opravdu v duchu dobré spolupráce. Co se týče textů, byl bych rád, kdyby byly méně dvojznačné a méně opakovaly eh, určité věci. Už se nikdo nehlásil slovo, ale ano, omlouvám se, François Crosted. Já jsem se předtím vlastně nehlásila o slovo, ale dobře, velice stručně chtěla bych připomenout, že musíme dávat pozor při formulování textů článku, abychom se stále znovu neodvolávali na telekomunikační balíček. A ještě bych ráda upozornila, že musíme dbát na to, abychom nalezli vyváženost mezi ochranou autorských práv a základních práv takovou rovnováhu potřebujeme. A domnívám se, že je to někdy e, formulováno nejasně právě v důsledku této směrnice. Děkuji. Teď se ale opravdu už nikdo nehlásí o slovo. Navrhuji, aby něco řekl pan Nýbel za komisi. Velice děkuji. Chci říct, že komise vítá tuto zprávu, je to dobré pro další diskusy a také sdílíme názory, které říká, které má e, zpravodaj, tedy jde o to, že internet je veřejným statkem a musíme také podporovat e, hlavní hodnoty Evropské unie. Také je důležité, abychom hovořili jako Evropská unie jedním hlasem. Dále oceňujeme, že vyjadřujete obavy, které se týkají bezpečnosti, stability a boje proti počítačové trestné činnosti. Co se týče zapojení evropských institucí eh, ve združení iCan, tak eh, jsme rádi, že tedy se hovoří o tom, že ten poradní výbor by byla jednou z možností, jak se zapojit. Ovšem není to pouze jediná možnost. A také Eh, tedy vítáme návrhy, které se týkají řešení sporů, protože, které tedy se nesou v tom obecném duchu nyní těch revizí. Také vítáme zájem Evropského parlamentu na té smlouvě eh, s úřadem IANA a je důležité, aby tedy, abychom pokročili vpřed a abychom také dokázali v té diskusi hájit evropské zájmy, v té diskusi, kterou budeme vést s USA. Děkuji. Děkuji, pane Nibel, a než dám slovo panu zpravodaji, rád bych upozornil na jeden problém, který jsem byl zase já upozorněn a ten se týká eh, postoje eh, výboru Jury. Týká se to bodu 8, kde jsou úvahy, které jsou kromě ochrany autorských práv. Může to zpravodaj takto akceptovat, že se k ochraně eh, autorských práv vyjádří jinde. O návrhu výboru Jury se nehlasovalo, protože jsme se domnívali, že je to pokryto, ale týká se to tedy toho aspektu ochranu autorských práv. Pane zpravodaj, co si o tom myslíte? Děkuji, pane předsedo. Rád bych zareagoval na ty připomínky, které tu zde zazněly. Nejprve k připomínkách mám pana Nistelroje ve zprávě, respektive ve stanovisku výboru Jury. Ten text jsme dostali dnes odpoledne a mohli jsme si ho narychlo pročíst, ale samozřejmě budeme muset ten text projít ještě jednou a zaujmout k tomu stanovisko. To bude nutné. Ale e, hlasování se koná už zítra. Dnes o textu diskutujeme. A od eh, výboru jsme tedy dostali to stanovisko na poslední chvíli. Dobře, musíme se s tím vyrovnat. Dále děkuji za velice laskavá slova paní Trautmann. Jistě tato zpráva může být opravdu velice užitečná, aby eh, posílila přítomnost Evropského parlamentu na tomto mezinárodním fóru, tedy myslím tu zářijovou akci ve Vilniusu. To je opravdu dobrá příležitost Eh, k diskuzi a také diskuji panu Lambérovi a také paní Krostet. A nyní, pane předsedo, k tomu tématu ochrany autorských práv. Já plně souhlasím s názorem pana Lamber a, paní Krostet, protože když jsme se kdysi setkali, tedy ti, kteří pracovali na této zprávě, tak nám již tenkrát bylo jasné, že Internet bylo příliš komplikované a rozsáhlé téma a že nebylo možné zpracovat veškeré témata, která patří k tomuto komplexu internetu. Snažili jsme se nalézt formulace podle zadání komise i governance, to eh, byl tedy ten nadřazený pojem. Také se právě hlasovalo o telekomunikačním balíčku, kromě toho v parlamentu právě probíhají další iniciativy, takže podle mého názoru jde o to, a tento názor podpořili i stínoví zpravodajové, abychom se uh, zaměřili na e-governance, tedy na zprávu internetu, bychom se zaměřili na tuto oblast, ale v průběhu diskuzí se objevovala ještě další témata. A to je důvodem, proč se i další témata objevují ve zprávě, jako práva nezletilých nebo autorská práva. Ano, poznámku o nezletilých tu máme. A když začneme se zabývat ještě autorskými právy, potom bude ten text příliš eh, komplikovaný, a zejména že se naše práce chýlí ke konci. Tedy takové je mé stanovisko, protože se mi nezdá, Eh, že by bylo rozumné řešit všechna témata všude. To eh, není správné, to je spíše matoucí, zejména pro ty, kteří eh, jsou mimo evropské instituce a čtou naše dokumenty, a kteří by měli těmto textům rozumět. To bych chtěla říci kolegům, kteří nám poskytli svá stanoviska samozřejmě to není možné všechno vyjádřit, co zaznělo. Děkuji, pane zpravodaji. Já jsem chtěl jenom zopakovat, co jsem řekl. Jistě teď je možné zapracovat do zprávy veškerá možná témata, ale téma autorských práv je nesmírně rozsáhlé a v poslední minutě ho propašovat eh, do této zprávy eh, není seriózní přístup. Tomu bychom měli zabránit. To přece není poslední e, slovo, kdy se parlament vyjadřuje k tématu autorských práv, takže neměli bychom e, se o tom zmiňovat třemi slůvky ve zprávě a konstatovat eh, stav. No nejde jenom o tři slůvka, eh, tento výbor předložil e, návrh včas. E, sekretariát se domnívala, že bylo vše vyjádřeno, e, o to teď nejde, jde o to, zda o tom budeme zítra hlasovat a myslím si, že z právního hlediska o tom hlasovat musíme. Vy se tedy domníváte, že se sekretariát dopustil chyby, kterou teď máme napravit? sekretariát se nedopustil žádné chyby. Sekretariát se domníval buď právem nebo neprávem, že ta, to celá pasáž to pokrývá základní práva obecně a skutečnost, že se zmiňujeme o Eh, jednom z těch základních práv, tedy autorská práva, která formálně nepředstavují nic nového. Jistě o tom lze diskutovat a takový je názor pana Ody. Eh, v vážném případě musí rozhodnout předseda. Zítra to musí rozhodnout předsedám. A proto jsme se ptali eh, zpravodaje, zda by chtěl zapracovat eh, tuto zmínku do nějaké části zprávy, kde by eh, tato formulace byla smysluplná, kdy toto uvedení nemá tedy takovou váhu. Hmm, dobře, když se e, e, zmíníme o jednom základním právu, tak se můžeme zmínit o všech, tedy trvám na svém stanovisko. Pane před, pan předseda, jsou tedy e, základní práva. Výbor Jury hovoří o boje proti diskriminaci, rasismu a tady to je právo, které vzniká na základě politického rozhodnutí, autorská práva. My tu hovoříme o základních právech, ale eh, autorská práva jsou výsledkem eh, politického rozhodnutí. Bylo to předloženo našemu výboru, ale já se domnívám, že to eh, to nepokrývá. Jak to vyřešíme? No to bude muset asi rozhodnout předseda zítra. Dobře, takže to necháme na zítřejším rozhodnutí předsedy. Pane zpravodaji, zpravodaji, ale trvá na tom, že to je otázka, která se doposud neprojednávala. A pan předseda to, pan předsedající to právě řekl je to jedno ze základních práv a další práva, já nevím, jak ty postupy budou Eh, opravdu vypadat, kdo rozhodne, zda o tom budeme zítra hlasovat či ne, ale já mohu říci, ať je odpovědný kdokoliv, sekretariát nebo pan předseda, pokud se domnívá, že bychom o tomto tématu měli hlasovat, pak s tím budu souhlasit, pak budeme hlasovat i o otázce autorských práv. Ale pokud jsem to měl za členit do textu, tak bych to bývalo udělal. Mně se to ale nezdálo za vhodné z důvodu, o kterých jsem již hovořil, ale mám eh, plnou důvěru ve schopnosti našeho předsedy a sekretariátu výboru. Dobře, uvidíme, jaká bude situace zítra. Pokud jsem to správně pochopil, tak stanovisko výboru Libe obsahuje ještě nějaké změny eh, volebních seznamů. Chcete k tomu něco říci? Ne? My jako EPP žádáme split vote u té jedné části a jinak co se týče zbytku, tak je to na zpravodaji, aby navrhl ten návrh, jak ho teď máme. Já tedy tady navrhuji jenom tu jednu věc, o které už jsem hovořil předtím. Merci. Eh, Děkuji. Dobře, pokud se už nikdo nehlásí o slovo a nikoho nevidím, navrhuji, abychom jednání ukončili. Zítra se zase sejdeme v 9 hodin. Přeji vám hezký večer.